Um, Kolegové, ráda bych vás přivítala na dnešním výjimečném zasedání, které se bude zabývat otázkou spotřebitelského práva, jeho zavádění a vymáhání. A máme vlastně první setkání formálního typu s národními parlamenty. Velice se těšíme na výměnu názorů a těšíme se také, že se s námi podělíte o své zkušenosti. Chceme se zaměřit eh, na velice důležité otázky. Na změny v legislativě, která se týká spotřebitelů, eh, která byla řešena v rámci eh, našeho mandátu. Takže bych ráda využila této příležitosti, abychom vzali v úvahu také vaše názory, abychom se dostali do podrobností. Takže v první řadě vás velice vítám a prosím, kdykoliv budete chtít, tak se zapojte do naší diskuse. Další přivítání bude ze strany pana Adolfka Jilka, já se omlouvám, jestli jsem nevyslovila správně vaše jméno, který je místo předsedou eh, výboru pro národní hospodářství, zemědělství a dopravu eh, v Českém senátu. Je velice dobře, že že mezi nás přicházíte, protože velice úzce spolupracujeme s českým předsednictvím v celé řadě oblastí, takže bez dalších průtahů bych vám ráda předala slovo. Prosím, pane Jilko, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Dovolte, abych vás nejdřív vám předal pozdrav z Prahy, z Českého senátu. A eh, my jsme velice rádi, že jsme sem mohli přijít, protože eh, spotřebitelským právem se zabýváme a Eh, toto právo eh, právě u nás v České republice i ve spoustě dalších nových zemí vlastně je právem, které se teprve rozvíjí, není na takové úrovni, jak eh, ve starých evropských zemích. A my jsme velice rádi, že se Evropský parlament a Evropská komise zabývá tady touto otázkou, protože ochrana spotřebitele a ochrana vlastně práv i zajištění podnikatelů, těch, kteří, kteří pracují a kteří prodávají svoje zboží, proti těm, kteří používají nekalých praktik, je nutná a myslím si, že pomáhá obrovským způsobem. Eh, to právo eh, eh, podchytit vlastně to, co má být, aby obchod byl opravdu obchodem a aby spotřebitel byl vždycky ten, který dostává kvalitní zboží a kvalitní služby. Já jsem eh, velice, eh, velice překvapen, že se, že se vás sešlo tady tolik a očekávám bohatou diskuzi a doufám, že eh, ty výsledky nakonec budou ku prospěchu všem obyvatelům. Um, Dobře. Myslím si, že můžeme začít eh, se schůzí jedna. Jenom připomenu některá pravidla našeho parlamentu, která se mohou odlišovat od vašich pravidel. A takže prosím vás, když se chcete přihlásit o slovo, a vyplňte formuláře a dejte je eh, asistentům, abyste se mohli účastnit eh, diskuze. Nemáte před sebou jména, takže prosím, vyplňte formulář se svým jménem a přihlaste se, že chcete hovořit. Takže eh, začneme schůzi číslo jedna. Eh, chtěla eh, bych vám připomenout, že komisařka Kuněva zakrátko přijede. A přijede během krátké doby. Doufejme, že skutečně všechno stihne. A vím, že mnoho z vás a bude hovořit ve vašich národních výborech a národních parlamentech o této směrnici a budete se zabývat eh, právem spotřebitelů. A my v našem výboru jsme toho názoru, že pracujeme skutečně ve výjimečné době. Finanční krize má velký dopad na podniky i spotřebitelů. And that we know that many European businesses uh, are also struggling to survive the crisis And our view is, of course, that what we want to do uh, is to make life easier for our businesses in the internal market. So we want uh, the 27 businesses, the 27 member states' businesses to. A 27 členských států eh, chce mít eh, zjednodušená pravidla. Promiňte, a došlo k technickému problému. A myslíme, máte tlumočení, prosím, hlašte se, kdo má tlumočení. Takže překontroluji technické detaily. Takže máme tady komisařku. Okay, can I ask you if you've got... Takže prosím vás, slyšíte tlumočníky? Můžete mě slyšet nyní? Takže dobře. Takže začneme ještě jednou. Vítám komisařku Kunevu. Je to velice aktivní komisařka, pokud je o ochranu práv spotřebitelů. Myslím si, že můžeme říct, že komise pracuje velice intenzivně, pravidelně se s námi setkává. Jsem velice ráda, že ji zde dnes můžeme mít. Takže doufejme, že technika bude fungovat. A byli jsme vyzváni, abychom zlepšili situaci pro naše spotřebitele a podniky, především s ohledem na hospodářskou krizi. Chceme zjednodušit pravidla pro podniky v členských státech, aby mohly nabízet svoje služby a produkty na vnitřním trhu. Zároveň si myslíme, že ale nesmí dojít k poškození ochrany spotřebitelů v této oblasti. V Evropě máme vysoký stupeň ochrany spotřebitelů a spotřebitelé musí důvěřovat tomu, že si mohou vybírat produkty a služby v jiných členských státech a nakupovat je ve svých členských státech. Myslím si, že je nutné zaručit ochranu spotřebitelů v této oblasti je tudíž možné využít tuto příležitost, tuto legislativu k tomu, abychom zjistili, jak je možné posílit vnitřní trh, usnadnit ochranu spotřebitelů, zjednodušit legislativu týkající se spotřebitelů a zároveň se dnes budeme soustředit odpoledne na implementaci. A Návrh, který máme před sebou, se je velice hlubokou reformou eh, práva spotřebitelů. Myslím si, že na evropské úrovni i na úrovni členských států eh, všichni využijeme této příležitosti, abychom se detailně podívali na tuto legislativu, aby byla nakonec eh, skutečně správná. Jak víte, nahrazuje současné horizontální směrnice, které vycházejí z minimální harmonizace. Tato jedna směrnice spočívá v plné harmonizaci. Pokud je o minimální harmonizaci, eh, členské státy eh, mohou mít eh, své úpravy, zatímco tato nová směrnice přijde se novými pravidly, od kterých se členské státy nebudou moci odklánět. A na druhou stranu ale pokud jde o obecná pravidla, obecná smluvní pravidla, ta budou moci v členských státech eh, zůstat tak, jak jsou. Já eh, jsem, bych vám chtěla dát krátce informace o rozhodnutí eh, v našem výboru. 10. listopadu jsme se rozhodli, že já budu jako předsedkyně výboru spolupracovat s více před, se zástupci našeho výboru na této zprávě, pokud jde o směrnici. A myslíme si, že to je asi nejefektivnější způsob, jak pracovat na zprávě týkající se této směrnice a jak a, a dosáhnout schody. A soustředili jsme se na celý rozsah návrhu. Samozřejmě máme omezený čas, protože za čtyři týdny zasedání parlamentu skončí, protože se budou konat evropské volby. Nechtěli jsme ale pospíchat, chtěli jsme využít eh, dostatek času k tomu, abychom vypracovali pracovní dokument. Tento pracovní dokument bude eh, odeslán výborům vašich parlamentů, abyste se mohli podívat na to, jakou práci jsme odvedli. A samozřejmě budeme vést plnou debatu s komisařkou eh, Kunevou při posledním zasedání v květnu. A někteří poslanci chtějí, aby bylo vypracováno usnesení, které bude zohledňovat ehm, naši eh, zprávu, naše požadavky. Takže tímto vypracujeme určitý pořad jednání pro další parlament. A máme pracovní skupinu, která se zabývá tímto tématem. Jeden z prvních, jedno z prvních témat, eh, kterým se chceme zabývat, je hodnocení dopadu, a které by měla eh, poskytnout komise toto hodnocení by mělo být zohledněno v našem návrhu. Zároveň chceme mít veřejné slyšení se zainteresovanými stranami. Kolegové, ale jak asi víte, o tento návrh se zajímalo mnoho lidí, takže nebudeme schopni být schopni zahrnout každého. Rozhodli jsme se proto mít eh, konzultace online, aby se každý z členských států mohl vyjádřit. Tento systém eh, je samozřejmě přístupný také pro vás. Je to velice informativní výměna názorů. Neřekli jsme zainteresovaným stranám, že by měli říct jenom, eh, co se vám líbí, co se vám eh, nelíbí, ale pokud se něco nelíbí, jaká je jejich alternativa. Eh, myslíme si, že cílem, jak řekla komise, je to, že bychom se měli snažit usnadnit život podnikům, ale zároveň je nutné dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. Napsali jsme všem 27 delegacím členských států. Máme zde zástupce členských států. Požádali jsme je, jestli ve chvíli, kdy přijmou tento e, návrh směrnice, co to bude znamenat pro národní právo v členských státech. Je důležité, aby členské státy identifikovaly případné problematické faktory. A dále eh, zde máme ústní otázku, eh, která eh, odráží pracovní dokument. Tento dokument se zabývá hodnocením dopadu. Nechci zacházet do žádných detailů, protože chci, aby hovořili i naši kolegové. A tento pracovní dokument vám bude k dispozici. A my bychom velice rádi vycházeli z vašeho vstupu z vašich eh, informací, abychom tak mohli vypracovat co nejlepší legislativu pro spotřebitele a podniky v Evropské unii. Takže eh, nyní předám slovo panu Jílkovi, aby se vyslovil jménem a výboru. A promiňte, nejdříve bude komisařka Kuneva a poté eh, začne diskuze, aby každý mohl vyjádřit svůj názor. Děkuji. Thank you very much, Arlene. Děkuji ti, Arlin, Dobrý den všem. Pro mě je to velice důležité, že se mohu zúčastnit tohoto velice důležitého zasedání a pohovořit eh, o eh, důležitém vývoji v evropském eh, právu, které se týká spotřebitelů. A já bych se dnes soustředila především na návrh Evropské komise ke směrnici o právech spotřebitelů. Vítám eh, také váš příspěvek eh, k této evropské politice a doufám, že mohu i nadále počítat eh, s vaší podporou na úrovni jak národní, tak celoevropské. Je ovšem důležité, abychom nezapomínali také na legislativy, a legislativu, která už nyní na evropské úrovni existuje. A proto bych se chtěla krátce zmínit také o implementaci a provádění legislativy na ochranu spotřebitelů v členských státech což, eh, nakolik jsem vyrozuměla, je téma, které se bude probírat v druhé části vašeho dnešního zasedání a zmíním se také o účinných eh, náhradách pro spotřebitele. Já se eh, po dobu, co jsem v úřadu, zabývám implementací strategie pro spotřebitele, tak aby mohli spotřebitele na našem trhu fungovat bezpečně, s důvěrou a pouštět se takto i do přeshraničních obchodů a posílené postavení eh, spotřebitelů eh, obecně eh, na zdravém a konkurenceschopném trhu, to je, myslím, důležitý prvek posílení celoevropské konkurenceschopnosti. Nicméně ještě musíme udělat hodně pro to, abychom zlepšili fungování vnitřního trhu. V současné době se práva spotřebitelů liší v jednotlivých českých státech. To prostředí je roztříštěné a Vzhledem k této eh, roztříštěnosti a platnosti nařízení Řím 1 eh, obchodník v jednom členském státu, který chce prodávat spotřebitelům v dalších členských státech, má povinnost adaptovat eh, své podmínky a postupy 27 různým zákonům. A to je samozřejmě veliká zátěž pro podnikatele čehož se musíme být vědomi zejména nyní v současné hospodářské krizi. Dovolte jeden příklad takové právní fragmentace v členských státech, například v České republice a ve Francii. Doba na odstoupení od smluv uzavřených na dálku je sedm kalendářních dní. Zatímco ve Velké Británii je toto období sedm pracovních dní, zatímco v Dánsku a na Maltě je to 14 dní a 15 dní, 14 dní v Dánsku, 15 dní na Maltě. Takže ani na tomto se nemůžeme shodnout, jakým způsobem ty dny počítat. Za to mají být dny kalendářní či pracovní. Takže představme si, jak jaké signály, informace tím vysíláme podnikatelům spotřebit a spotřebitelům, nakolik je to asi může povzbudit k provádění přes hraničních eh, transakcí. A proto jenom eh, málo asi překvapí, že obchodníci se často rozhodnou neprodávat spotřebitelům ze zahraničí po internetu. V tuto chvíli teprve pouze 1 na 20 evropských maloobchodníků prodává přes hranice, nicméně 50 eh, z těch, kteří přes hranice neprodávají, uvádějí, že by o to měli zájem, pokud by se náklady na takový prodej, takovéto transakce značně snížily. Dnes probíhá v Bruselu summit, který se věnuje důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí. Máme tam zástupce nejrůznějších zainteresovaných stran a ta otázka, toho, že podnikatelé se často vzdají možnosti prodávat spotřebitelům ze zahraničí, je v tuto chvíli už vlastně otázkou politickou, protože zejména lidé z evropských států se ptají, my jsme z nových členských států, možná jsme takto trochu trestáni za to, že jsme se přidali k Evropě později a je to pro nás signál, že jsme vnímáni jako spotřebitelé druhého řádu. To pochopitelně není pravda což si uvědomujeme dobře jako mm, politici, ale víme, že ten trh eh, nefunguje snadno. A jakýkoliv signál eh, na takovém trhu eh, lze dnes vlastně vnímat i takto politicky. Dobře chápu, že jak spotřebitelé, tak obchodníci mohou být trochu zmateni současnou situací a tak nechtějí využívat plně výhod vnitřního trhu. A právě tady bych eh, chtěla zakročit. Tak nejprve musíme zvážit ovšem dvě důležité otázky. Jak zlepšit fungování vnitřního trhu pro spotřebitele a jakým způsobem by mohli spotřebitelé více eh, výhod jednotného trhu využít. Myslím si, že odpovědí je odblokovat evropský maloobchodní eh, trh a podpořit důvěru spotřebitelů, což je přesně to, o co nám jde v návrhu naší směrnice. Tento návrh je výsledkem ehm, široké veřejné konzultace. Není to nějaký výsledek eh, práce z úřadovny komise. My se tak eh, snažíme posílit o ochranu spotřebitelů v Evropské unii kdekoliv ty spotřebitelé nakupují, a ať už je to v obchodech či online. Tyto záležitosti, jak dobře víme, jsou pro naše občany velice důležité. Já si myslím, že lidé, kteří žijí v Praze, v Berlíně nebo jinde po Evropě, by byli rádi, kdyby měli více možností nakupovat ze zahraničí, například od obchodníků z Kodaně, Lublaně, Paříže nebo z nějakého malého řeckého městečka protože možnost výběru pro spotřebitele je také spotřebitelským právem. Tento návrh eh, je velice rozsáhlým eh, přepracováním stávající legislativy. Má především snížit zátěž eh, pro evropské podnikatele, což přichází velice včas vzhledem k té současné hospodářské krizi. Tento návrh je uhelným kamelem nové eh, spotřebitelské strategie, která má dva cíle. Maximalizovat pohodlí eh, spotřebitelů a zajistit maximální ochranu pro spotřebitele. Já si myslím ovšem, že tato směrnice sama o sobě nám nepode, nedokáže vyřešit všechny problémy, problémy světové hospodářské krize a všechny problémy, s nimiž se teď spotřebitelé potýkají, ale jistě nabízí pro spotřebitele značné výhody. Tak například zavádí přísná nová pravidla k doručování, protože víme, že velkým problémem pro spotřebitele při nákupech přes hranice je právě otázka doručení. A tak součástí tohoto návrhu je, že zboží musí být doručeno do 30 dní, a to kdekoliv po Evropě. Kromě toho vzniknou nová pravidla pro řešení škod či ztráty zboží při dopravě, což opět není jednotné v současné době. To vše představuje značné zlepšení ve velkém počtu členských států, kde nám kde se nám rozvíjí eh, e-commerce, ale často jsou eh, spotřebitelé nespokojeni, protože eh, zboží nedostanou včas nebo poškozené. Pak se chceme vypořádat také se skrytými poplatky. To znamená, že když něco není zjevné, že je k úhradě, tak to nelze inkasovat. Posílíme také celoevropskou dobu na rozmyšlenou v délce 14 dnů. My si myslíme, že to je Eh, možné, protože ale je to třeba doba, která bude dvojnásobně dlouhá než ta současně uplatňovaná v České republice nebo ve Francii. A pak zakážeme eh, jakékoliv eh, předem zaškrtnutá políčka při, při nákupu po internetu, kterým si spotřebitel kupuje například dodatečné pojištění. Také zakročíme v oblasti podobného, podobního eh, prodeje, tak eh, abychom vyřešili všechny případně nevyžádané návštěvní obchod, návštěvy obchodníků u vás doma. Také řešíme problematiku prodeje eh, na dálku, takže všechny tyto smlouvy na dálku jsou teď ošetřeny touto směrnicí a to opět bude znamenat větší ochranu spotřebitelů v takových státech, jako je Velká Británie či Dánsko. Kromě toho posilujeme povinnosti týkající se transparentnosti, to znamená, spotřebitel musí být informovat, informován o všech zálohách, zárukách, které budou čerpány z úvěrových karet a spotřebitelé budou moci odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku například pouhým e-mailem nebo dopisem eh, sestaveným vlastními slovy spotřebitele. Existuje také nová evropská černá šedá listina, nekalých eh, obchodních praktik, tak aby spotřebitelé už nebyli zaraženi eh, podobnými skrytými ustanoveními někde dole na smlouvě malým eh, tiskem. A kromě toho budou ošetřeny také aukce online. Bude se jich týkat to stejné, ta stejná pravidla ustanovení jako transakcí online. Často se mě lidé ptají, eh, zda ta směrnice eh, spíše ctí práva spotřebitelů nebo eh, podnikatelů. Já říkám to, co je dobré pro podnikatele, dobré pro spotřebitele a obráceně. Není to nějaká jednoduše postavená otázka. Víme, že nám tady jde jak o vnitřní trh, o dobře funkční vnitřní trh, tak o spotřebitele. Dobře fungující trh je to nejlepší pro spotřebitele. Takový trh si přeje, aby spotřebitel byl informovaný, eh, sebevědomý a mohl plně sehrát svoji roli. Chci vás ujistit o tom, že tento návrh eh, nenutí členské státy vzdávat se svého všeobecného závazkového práva, ani nenutí členské státy vzdávat se svých právních záruk eh, ke službám, například ke službám v oblasti stavebnictví nebo k digitálním službám a nebo nezbavuje podniky možnosti dalších eh, záruk. Pevně věřím, že jednotná pravidla, která budou maximálně chránit spotřebitele, jdou ruku v ruce. Máme možnost otevřít nové podnikatelské příležitosti po celé Evropské unii, můžeme se přizpůsobit, eh, co se týče zastaralé legislativy, a to bude velice kladné eh, na ohledně cen a volby spotřebitelů. Také to povede k větší jistotě, předvídatelnosti a zcela jistě to sníží veškeré náklady spojené s harmonizací. Nyní eh, probíhá proces na národních úrovních eh, a také na úrovni Evropského parlamentu. Dovolte mi, abych eh, se nyní dostala k velice důležité otázce, což je zavádění a vymáhání pravidel v oblasti spotřebitelské ochrany. Pochopitelně tato legislativa musí být především náležitě implementována a vymáhána na národní úrovně. Evropská komise úzce spolupracuje s členskými státy, aby tato transpozice proběhla patřičně, včas a aby byla v souladu s národní legislativou. Jakmile bude zavedena národní legislativa, komise také aktivně pomáhá národním úřadům, aby aplikovali tuto legislativu jednotným způsobem. Ráda bych vám dala příklad této práce, co se týče nedávných směrnic, eh, například směrnice o nepřiměřených eh, smluvních podmínkách. Co se týče UCP a těchto praktik, tak národní eh, úpravy jsou už zavedeny v platnost. A my dále pokračujeme v našich snahách. Chceme, aby tyto národní předpisy byly v souladu se směrnicí, aby zde nebyly nejrůznější soudní případy aby národní úřady patřičně aplikovaly toto právo. Co se týče jednotného uplatňování UCP, to znamená, že veškeré eh, tyto úpravy musí být eh, jednotně implementovány a zavedeny. Musíme také se zaměřit na nové obchodní praktiky, které se objevují na trhu. Dosáhneme toho pomocí Eh, vytvoření metodiky, jak používat eh, směrnice o nepřeměřených podmínkách ve spotřebních smlouvách. Takže řešíme otázky jednak transpozice i aplikace. Musíme vytvořit jednotné chápání a jednotnou interpretaci těchto směrnic. Čili, abych vám dala eh, některé příklady, které se týkají spotřebitelských úvěrů, členské státy převedly směrnici, nebo mají převést směrnici v červnu příštího roku. Pochopitelně komise je velice podporuje a v tomto ohledu komise zorganizovala dva semináře s členskými státy, které se týkají transpozice této směrnice, jednak v loňském roce v listopadu a druhá byla minulý týden. Cílem těchto seminářů bylo vysvětlit otázky, které se objevily právě v průběhu transpozice. Komise vytvořila inter, interaktivní webovou stránku Cirka, která se zabývá transpozicí této směrnice. Ta má na pomoci lepší diskusy a výměně dobrých praktik. Co se týče vymáhání, pevně věřím, že je velice důležité pro evropské spotřebitele, aby byli chráněni jasnými, pevnými pravidly a tato pravidla musí být efektivním způsobem vymáhána. Většina hospodářských subjektů je čestná, nicméně někteří obchodníci naopak chtějí eh, klamat eh, spotřebitele, chtěli z nich eh, vymáhat peníze a tak podobně. A takovéto nekalé praktiky podkopávají důvěru ze strany spotřebitelů. Čili veřejné úřady v členských státech musí zajistit vymáhání. Toto vymáhání musí být podpořeno finančně, eh, kdykoliv eh, dochází k odhalování takové činnosti, k vyšetřování a musíme takovéto praktiky zastavit. Co se týče ekonomických a technologických změn, musíme zajistit eh, jejich účinné využití, především v přeshraničním prostoru na vnitřním trhu. Musíme spojit naše snahy, vymáhání musí být efektivní a konzistentní po celé Evropské unii. Z tohoto důvodu Vymáhání spotřebitelských práv je mojí prioritou. Musíme mít regulatorní rámec a tento rámec bude jedině správný, když budeme spolu spor, spolupracovat konsistentním a efektivním způsobem. Odvedli jsme už hodně práce, ale osobně jsem přesvědčena, že můžeme udělat ještě více. Komise chce stále zajišťovat, aby vymáhání bylo koordinováno po celé Evropské unii. Eh, provedli jsme eh, velkou kontrolu eh, leteckých společností v roce 2007. Zjišťovali jsme, jakým způsobem se prodávají letenky přes internet a komise udělala šetření, do jaké míry tato harmonizace se zlepšila. Navíc ještě k této kontrole jsme provedli kontrolu v oblasti mobilních Eh, telefonů a jejich poskytovaných služeb, například v případě vyzváněcích tónů nebo podobných služeb, eh, které někdy porušují pravidla Evropské unie. Celá řada webových stránek eh, byla pohnána k odpovědnosti a opět se snažíme v této oblasti situaci zlepšit. Komise se poučila z těchto aktivit a připravila sdělení v oblasti vymáhání které se týká spotřebitelské aky. V červnu chceme udělat takovou inventarizaci kroků, které již byly učiněny v oblasti vymáhání spotřebitelského práva. Chceme identifikovat hlavní výzvy a tam, kde to bude na místě, chceme napravit veškeré nedostatky, abychom měli mnohem efektivnější vymáhání spotřebitelského práva v Evropské unii. Na závěr bych chtěla ještě něco říci co, co se týče očkodnění eh, spotřebitelů. To je také jedna z mých priorit. Pochopitelně, eh, pokud jsou spotřebitelé poškozeni, tak chtějí mít eh, očkodnění a mají možnost se obrátit také na soud. Nedělají to, ale protože soudní spory jsou pro ně velice drahé, je to také zdlouhavá záležitost. To znamená, že jeden z pěti spotřebitelů se neobrátí na soud, pokud jeho výška škody není vyšší než tisíc euro. Navíc spotřebitelé často nevědí, jaké prostředky kolektivního odškodnění mohou využít. Čili řada spotřebitelů je takovýmto způsobem poškozená a nedochází k nápravě škody. Věříme, že je důležité, aby eh, byli spotřebitelé očkodňováni v případě jejich poškození. Provádíme nejrůznější studie, jednáme se zainteresovanými stranami. Nedávno jsme také vydali zelenou knihu a obdrželi jsme více než 200 odpovědí na tuto zelenou knihu. Celá řada členských států má nejrozenší způsoby eh, odškodnění, pochopitelně všechny mají své slabiny. Například alternativní eh, systém vypořádání sporů, eh, mediace, arbitráž, to je řešení v některých členských státech, ale ne všude. Co se týče eh, kolektivního očkodnění spotřebitelů, to v současné době existuje pouze ve 13 členských zemích a tyto mechanismy se uplatňují pouze několik let. Snažíme se zlepšit stávající systém očkodnění. Abychom dosáhli tohoto cíle, tak eh, znamená kniha eh, nabízí celou širokou škálu možností. Jednak zde máme veřejné vymáhání, soudní spory, alternativní způsoby řešení sporů, které mohou být buď závazné nebo nezávazné. Různé prvky mohou být také vzájemně kombinovány. Aniž bych zacházela do podrobností, tak vám chci říci, že záleží na výsledcích těchto konzultací. Komise zváží příští kroky. Je velice důležité si uvědomit, že jakoukoliv strategii vybereme, tak nyní máme právě příležitost zajistit, aby spotřebitelská práva byla účinná. A to je naším cílem. Těším se na vaši další spolupráci, podporu v oblasti spotřebitelského práva na evropské úrovni a také na následné vymáhání na národní úrovni. Je to v zájmu jednak našich podniků i našich spotřebitelů. Mnohokrát děkuji, snažila jsem se být maximálně stručná, ale pochopitelně toto portfolio, tato oblast je nesmírně důležitá a zajímavá. Děkuji. Děkuji mnohokrát, takže teď je to na vás. Chtěla bych vám jenom říci, že zde máme šest nejlepších členů našeho výboru. Bohužel celá řada našich členů se musela vrátit do svých regionů kvůli volební kampani, ale máme tady ty nejaktivnější a nejlepší členy našeho výboru. Představím je, je to pan Tybon, pan Harbr, pan Schwab, pan Ruler, pan Pačvaj. Neměli byste sedět vzadu. Takže všichni jsou členové, velice aktivní členové našeho výboru. Ale máme zde celou řadu zástupců z národních parlamentů, čili bychom chtěli předat slovo právě vám. A potom eh, ještě také přizveme do diskuse naše kolegy z výboru Imko. Takže nejdříve má slovo eh, náš kolega z Malty. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že se mohu účastnit tohoto setkání, pokud jde o právo spotřebitelů v Evropské unii. v poslední době v Maltě tisíce občanů a přišlo k mému k sídlu mé strany a požadovali, aby um, aby jim byla vrácena DPH, eh, která byla zaplacena eh, na Maltě mezi březnem 2004 do konce prosince 2008. Komisař eh, Kováč a Luz a Greg předložili otázku parlamentu týkající se této věci. Vláda na Maltě nezohledňuje tisíce maltských spotřebitelů, které, kteří nebyli informováni o jejich právech a o právě na očkodnění. Já souhlasím s tím, že spotřebitelé musí být chráněni před jakýmkoliv zneužíváním ze strany vlády. Je nutné mít systém, ve kterém se všichni sjednotí a ve kterém budou chráněni všichni spotřebitelé. Jenom takový systém může pomáhat regulovat ceny především v oblasti eh, cen utilit, eh, jako je voda, elektřina, ale také například pokud jde o eh, daně v letectví. Je nutné, aby tento systém byl efektivní a koherentní v rámci všech 27 členských států. A jinak by došlo eh, k velkému růstu eh, cen. Eh, to se stalo na Maltě a důvodem toho byly kroky vlády. Spotřebitel musí být odpovídajícím způsobem chráněn a nesmí být obětí výpočtů neefektivní vlády. Dalším naším vláde, návrhem je, že bychom měli mít opatření, který, která efektivně chrání malské spotřebitele. A jenom informace o právech spotřebitelů mohou pomoci a mohou chránit spotřebitele před neopodstatněnými platbami. Tyto informace eh, na Maltě však přišly příliš pozdě, až po čtyřech eh, letech eh, poté, co daně byly placeny. A tato nespravedlnost tedy trvala několik let a Malťané neměli dostatek informací. Kdyby nedošlo k zásahu pana Luise Greka a Jose Muscara a tím, že napsali eh, komisaři eh, Kováčovi, eh, naši spotřebitelé by stále ještě nebyli chráněni a neměli by dostatek informací. A myslím si, že je nutné z tohoto důvodu vytvořit systém, ve kterém budou spotřebitelé chráněni, budou eh, jim poskytovány informace. Paní předsedkyně, myslím, že bychom se měli pokusit eh, identifikovat eh, co je potřeba učinit v boji proti vládám, které nerespektují práva spotřebitelů v ETU. Takže nyní další příspěvek a poté předám slovo eh, členům eh, Evropského parlamentu. Každý prosím, aby nemluvil déle než tři minuty, protože eh, je třeba, aby se co nejvíce lidí dostalo ke slovu. Nyní pan Kalamany z Francie. Excusez-moi. Madame la Présidente. Euh, Madame le Commissaire, vous avez apporté un certain nombre. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Vy jste vlastně na začátku hned eh, také odpověděla na jednu velice důležitou věc, ale my tady mluvíme o tom, jak zlepšit situaci mm, spotřebitelů. Všichni podporujeme návrh současné směrnice, ale dnes nabýváme dojmu, že všechny důsledky ambiciozních eh, možností eh, plné harmonizace, tak eh, jsme nezvážili a nezměřili všechny možné důsledky a dopady. A jakožto zástupci spotřebitelů máme dojem, že tento návrh jde spíše ve prospěch, je spíše ve prospěch výrobců. Dokonce se nám nedostalo úplně spolehlivých odpovědí na všechny naše otázky. Chceme tedy zamezit eh, dalšímu nedorozumění. My máme ovšem některé pochyby, například pokud jde o působnost eh, této legislativy, která se podle nás liší kapitola od kapitoly. Zdá se, že ne každá část eh, má tu stejnou působnost. Zdá se, že někde budou vstupovat do hry národní ustanovení, někde nikoliv. Pak je tady také otázka eh, formálního mm, seznamu přístupu v podobě formálního seznamu, což se bude týkat takových věcí, jako je třeba mm, pečivo nebo denní tisk běžných nákupů. A pak otázka občanských práv. Nás trochu znepokojuje možnost eh, čerpat eh, výhody v podobě záruční doby u eh, skrytých eh, závad. Eh, mám pocit, že tady v v případě skrytých závad může být pro spotřebitele problém. Můžete tedy rozptýlit naše pochyby. A o další věc, pokud jde o ten tu možnost odškodnění, mám pocit, že i tady by mohlo dojít k omezení práv spotřebitelů proto bych byla ráda, kdyby komise mohla tyto věci ještě vyjasnit. Děkuji. Výborně, to já teď předám slovo panu Hrabrovi, který je koordinátorem za politickou skupinu EPPED. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych velice vřele přivítat naše kolegy z národních parlamentů. Možná jedna poznámka co vidíme z našeho pohledu jako eh, důležitou věc. Myslím, že si čím dál tím více uvědomujeme skutečnost, že aplikace spotřebitelského práva v praxi, to znamená, jak spotřebitelé vidí svá práva, jak jsou chráněni a mechanismy, které jsou používány v jednotlivých členských státech, jsou základním komponentem, který musí být vzat v úvahu, když chceme formulovat tuto legislativu na úrovni Evropské unie. Já si myslím, že komise skutečně má široké konzultativní možnosti. Jsou tady nejrůznější spotřebitelské organizace, národní orgány. Já si myslím, že ta výměna názoru je nesmírně důležitá. Nedávno jsme zadali studii, která se týká eh, transpozice směrnice v případě nepřiměřených podmínek ve, ve spotřebních smlouvách. Já si myslím, že došlo k velkému pokroku, to je aspoň náš pohled. A tím se dostávám k základnímu sdělení. Paní předsedkyně, vy jste nás skutečně vedla eh, při zavádění směrnice na ochranu spotřebitele. Když eh, se podíváme na strategii a na tu celkovou filozofii, tak se díváme na ty určité principy a říkáme si, zda byly dobré a jak máme postupovat eh, ku předu. Čili já bych byl velice rád, abyste se všichni zapojili do tohoto procesu. Já sám eh, se obracím na britský parlament. Možná poprvé skutečně můžeme spojit naše síly, můžeme si vyměnit názory, můžeme se zkusit dohodnout, jak postupovat dál. Chtěl bych vás také upozornit eh, na hodnocení dopadu ze strany eh, komise, to je také důležitá součást naší práce, kdy se děláme přehled a bylo by dobré zamyslet se, která ta strategie, který ten směr je správný. Protože tím se dostáváme k těm výhodám. Výhodám v praxi, kdy máme maximální harmonizaci. Jakým způsobem to bude mít dopad na praxi. A možná tady vzniká problém, to nám říkají spotřebitelé, spotřebitelské organizace, jak mohou maximálně využít výhod vnitřního trhu, přeshraničního obchodu. To se snaží především zajistit komise. A z našeho pohledu, pohledu našeho výboru, chceme, aby se dále rozvíjel vnitřní trh, ale nesmí to být nikdy na úkor spotřebitelů. Musí tady být dobrý systém ochrany spotřebitele, musí vědět, kam se obrátit, pokud eh, byly poškozeny, a chtějí eh, nějakou kompenzaci. Čili to je otázka, která se bude řešit i během volebního řešení, ale možná ve vašich pracovních programech byste mohli také tyto otázky zapracovat a dát na program jednání. Děkuji a nyní mám paní Brandstrom ze Švédska, prosím. Děkuji. Obecně se dá říct, že Švédsko přistupuje k tomuto návrhu pozitivně. Švédsko by rovněž podpořilo plnou harmonizaci a, a chce zajistit, abychom měli dostatečnou ochranu pro spotřebitele. Myslíme si, že eh, tento návrh znamená dobrou ochranu pro spotřebitele a vytváří eh, dobrý právní základ pro ochranu spotřebitelů. Myslíme si, že Ochrana spotřebitelů je zcela nutná a nechceme, aby eh, zde došlo k nějaké změně špatným směrem, pokud dojde k harmonizaci. Nechceme ke snižování eh, ochrany spotřebitelů. Chceme naopak při harmonizaci zvýšit eh, úroveň ochrany spotřebitelů ve všech členských státech. Doufáme, že se nám podaří zlepšit situaci pro spotřebitele, ale také pro obchodníky. A tím by došlo ke zvýšení důvěry v mezinárodním obchodě. Vzniklo by tak, vznikla by tak větší konkurence a tudíž lepší ceny. Doufáme, že ochrana spotřebitelů bude na vysoké úrovni a to eh, bude přínosem pro obě strany, jak spotřebitele, tak obchodníky. Existují zde ale některá ustanovení, která jsou podle nás nejasná. Například pokud jde o nákup eh, zboží a služeb. Je nutné, aby text eh, byl takový, aby, bylo, aby byly vyjasněny eh, nejasné části. Je nutné, abychom nejenom harmonizovali pravidlo, ale abychom je také e, vyjasnili a aby tato pravidla byla předvídatelná. Myslíme si, že společná pravidla by e, mohla být e, velkým přínosem pro spotřebitele i podniky. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Kunege ze Slovinska. Omlouvám se za špatnou výslovnost. Předsedujoča, Lepo pozdravljeni kolegi in kolegice. Děkuji za udělení slova. Slovinsko v zásadě souhlasí s cíly směrnice. Domníváme se ale, že plná harmonizace by neměla proběhnout na úkor jednotlivých členských států. Slovinsko má vysokou úroveň ochrany spotřebitele a zákony ve Slovinsku jsou dobře rozvinuté. Pracovali jsme na nich mnoho let a to velice angažovaně. Myslíme si, že směrnice, která se snižovala ochranu spotřebitelů, by nebyla dobrá. Z tohoto eh, důvodu máme některé výhrady. Eh, náš spolek spotřebitelů je velice aktivní a ve svých návrzích eh, to už eh, přednesl. Já bych to ale chtěla ještě zopakovat. Jde nám o to, aby eh, definice obchodníka byla rozšířena také na veřejné podniky. Definice zboží by se měla vztahovat také na vodu, a plyn a elektřinu. A definice zprostředkovatele by měla být změněna, protože neodpovídá tomu, co je eh, v našem aplikačním právu a také v právu mnoha dalších členských států. Zároveň by měly být eh, změněny změněny eh, ustanovení týkající se odstoupení od smlouvy Eh, především eh, z pohledu eh, obchodníka. Zároveň by měly být rozšířeny ustanovení týkající se obchodních podmínek. V preambuli by mělo zůstat, že v každém členském státě se musí používat oficiální jazyk pro spotřebitele. Eh, zároveň eh, ustanovení, která se týkají ochrany spotřebitele, musí být povinnými ustanoveními, eh, která není možné obcházet. Slovinsko podporuje ochranu spotřebitelů a také rozšiřování možnosti obchodování na internetu. Internet přináší velké možnosti. Zároveň chce Slovensko předno, předložit eh, všeobecnou výhradu eh, k článku 26, eh, který se který představuje zhoršení ochrany spotřebitelů ve srovnání se současnou legislativou ve Slovinsku. A spotřebitel a ve Slovinsku může se rozhodnout o snížení ceny, pokud jde, jde reklamovat, nebo může požadovat výměnu nebo v navrácení peněz. Ale návrh směrnice nezahrnuje možnost tohoto výběru. A to pro nás tedy představuje snížení ochrany spotřebitelů. Navrhovaná směrnice upravuje také záruky lhůty pro záruky tedy ustanovení týkající se kalendářních dnů nebo pracovních dnů, to se v této směrnici neupravuje. Cílem směrnice by měla být optimalizace a ne úplná harmonizace, především s ohledem na krizi. V této krizi mají problémy nejenom spotřebitelé, ale také podniky, takže je nutné je zohlednit. A nyní pan Tubon člen výboru pro vnitřní trh. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já bych rád řekl následující. V podstatě souhlasím s Malcolmem Harbrem, který už mluvil přede mnou. Tak zaprvé bych velice rád poděkoval naší předsedkyni, paní McCarthy a paní komisařce Kuněve, protože obě dvě prokázaly mm, veliké mm, odhodlání v této e, oblasti, v práci na této problematice, kterou budeme potřebovat e, do budoucna. až budeme dále diskutovat v parlamentu o směrnici o právech spotřebitelů. Je zjevné, že nedosáhneme dalšího výrazného pokroku bez dostatečné politické vůle, protože je tady celá řada právních komplikací, ale je to záležitost je nesmírně politicky citlivá. A za druhé, my jsme začali diskuzi o této problematice a uvědomili jsme si, že Návrh, který teď máme před sebou, vyvolal řadu politických problémů, eh, zejména ohledně maximální harmonizace. Paní McCarthy, naše zpravodajka k této věci, brzy bude předkládat dokument, který doufejme bude veřejně dostupný ačkoliv eh, jsme se na tom zatím ještě definitivně nedohodli. Já sám se nepřikláním eh, k žádné ze stran jednoznačně, ale chtěl bych eh, říci, že mm, v dnešní době ve světě, který ovládá hospodářská finanční krize, nemůže Evropa používat jako výmluvu v oblasti eh, hospodářství či konkurenceschopnosti eh, svou vlastní eh, podstatu, tak abychom a tím bychom mohli ohrozit naše tradiční modely, například modely sociální. Chci říci, že Evropa se snaží odolávat krizi, Už jsme k tomu vypracovali poměrně rozsáhlou protikrizovou legislativu, která se může stát jakousi mm, sociální bariérou proti krizi. Vnitřní trh se bude žádat další eh, spolupráci potřebu pro, pro svůj eh, rozvoj, ale nesmí to být na úkor sociální eh, ochrany našeho sociálního modelu. Je dobré mít eh, přesnou studii o dopadu tohoto Eh, legislativního návrhu na všechny členské státy, pokud budeme implementovat metodu plné harmonizace. A teď myslím dopad každého jednotlivého článku. Žádný konečný náhled na věc nemůžeme poskytnout, pokud takováto přesná studie nebude existovat, jak už řekl pan Harbr. A za třetí chci říci, že toto zasedání je pro nás všechny velice důležité právě proto, že tu máme zástupce národních parlamentů. Někteří z vás se staví proti návrhu Evropské komise, eh, zejména argumentují eh, subsidiaritou, jako například francouzský senát, eh, zástupci Německa již uvedli, že tato směrnice je pro ně nepřípustná právě proto, že naráží na koncepci subsidiarity. Já doufám, že britský parlament se zachová jinak, doufejme. Takže paní komisařko, pro vás to bude další problém navíc. A také, až budeme ratifikovat Lisabonskou smlouvu, tak se určitě bude hodně mluvit eh, o eh, principu eh, subsidiarity a obavách z jejího obcházení. Tak to byly moje poznámky. Já bych jenom ještě dodal, že je dobré se v dnešní diskuzi podívat také na implementaci legislativních textů, které již byly schváleny. Uh, pro náš parlament je důležité vědět, v jakém stavu se implementace nachází, jaké praktické výsledky to občanům přináší. Děkuji a nyní paní Riplová z České republiky. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, kolegyně a kolegové, eh, nejprve mě dovolte, bych eh, poděkovala výboru pro vnitřní trh eh, a ochranu spotřebitelů za uspořádání tohoto dnešního setkání, eh, které dozajisté umožňuje a umožní výměnu názorů na takto zásadní legislativní návrh komise, který se bezprostředně dotýká každodenního života evropských občanů. A jaká je pozice Senátu parlamentu České republiky? Eh, Senát parlamentu České republiky eh, proces revize evropských právních předpisů na ochranu spotřebitele pečlivě sleduje. Eh, zabýval se již zelenou knihou z roku 2007, kterou byla tato diskuze o revizi zahájena. Aktivně také spolupracoval s vládou při zpracování reakce na otázky, které komise v zelené knize položila. Již té době ale upozorňoval, že cíle revize, kterým je zjednodušení a sjednocení právní úpravy, nebude dosaženo, pokud nebude vymezen její vztah k ostatním nástrojům, které na evropské úrovni existují nebo jsou připravovány. V této souvislosti bych ráda využila přítomnost paní komisařky a zeptala se jí, jestli komise při přípravě návrhu směrnice o právech spotřebitelů brala v potaz také návrh společného referenčního rámce. Návrh eh, této směrnice Senát eh, projednal na své poslední schůzi, která se konala 26. března 2009 a ve svém usnesení podpořil zvolený princip úplné harmonizace, který omezí roztříštěnost právní úpravy a zajistí společnou vysokou úroveň ochrany. Senát také uvítal, že návrh klade důraz na informování spotřebitelů, které je základem pro jejich zodpovědné rozhodování. V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora se Senát totiž domnívá, že společný evropský standard ochrany spotřebitele by měl vycházet z pojmu spotřebitele, který je dobře informovaný, přiměřeně pozorný a opatrný a který si sám je schopen aktivně vyhledávat informace, na jejich základě se pak eh, rozumně rozhodne, zda se té, které obchodní transakce zúčastní, či nikoli. Eh, závěrem bych ráda popřála tomuto i příštímu Evropskému parlamentu mnoho zdaru při projednávání tohoto návrhu, aby skutečně bylo dosaženo cíle, ke kterému má směřovat, a to je posílení důvěry spotřebitelů i podnikatelů ve vnitřní trh a zvýšení jejich ochoty účastnit se přeshraničních obchodních transakcí. Děkuji vám. Uh, děkuji mnohokrát. A nyní kolegyně ze Švédska, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji za pozvání, děkuji také za úvod, který zde pronesla paní komisařka. Před tím, než jsem pracovala v parlamentu, tak jsem se zabývala otázkou ochrany spotřebitele. Zabývala jsem se pochopitelně celou řadou takovýchto problémů. Vím, že existují nejrůznější právní úpravy, které mají chránit spotřebitele. Já ve Švédsku jsem velice hrdá na náš systém ochrany spotřebitele. Naši sociální demokraté velice pracovali na těchto otázkách, abychom měli velice progresivní ochranu spotřebitele. Nyní se zabýváme otázkou harmonizace ochrany spotřebitele v celé Evropské unii. Musíme především zajistit, aby to skutečně bylo ku prospěchu spotřebitelů. Musíme eh, také vybudovat jejich důvěru nesmíme neustále měnit pravidla. Viděli jsme návrh směrnice a myslíme si, některé věci jsou velice dobré, ale možná až zajistíme celkovou harmonizaci, tak bychom celkově mohli snížit ochranu spotřebitele. Neměli bychom zhoršovat ochranu spotřebitele tam, kde je nastavena vyšší latka. Jsou tady nejrůznější faktory, které musíme vzít v úvahu. Jazyk, kultura, platební systémy, bezpečnost a tak dále. To jsou věci, které jsou nesmírně důležité pro naše spotřebitele, berou nesmírně vážně. Sociální demokraté ve Švédsku chtějí uchovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele, protože to je nesmírně důležitá věc. Děkuji. A nyní ještě paní Het, která také, to je naše poslankyně, která je členkou našeho výboru IMCO. Děkuji mnohokrát. Chtěli bych také poděkovat svým kolegům ze Švédska. V podstatě řekli již to, co jsem chtěla říct já, eh, za sociální demokraty. Jsem velice ráda, že dnes v Evropském parlamentu máme možnost pracovat právě na otázkách ochrany spotřebitele. Je to nesmírně důležité. Jsem velice ráda, že paní komisařka Kuněva odvádí tak skvělou práci. Jsme velice rádi, že jste tak aktivní a také velice dobře spolupracujete s Evropským parlamentem. Pokud chceme, aby náš vnitřní trh dále vzkvétal, musíme zajistit, aby naši spotřebitelé byli spokojeni, aby využívali jeho výhod, aby jim byla poskytnuta maximální ochrana. Jsem velice ráda, že máme směrnici na ochranu spotřebitele, že se věci dostaly do pohybu. Jak řekla ovšem řada řečníků, tak možná budeme potřebovat více času, protože tady je spousta otázek, které musíme řešit. A jak říkal pan Harbre, musíme dobře spolupracovat s národními parlamenty, s organizacemi na ochranu spotřebitele. Tato spolupráce je klíčová. Sociální demokraté chtějí harmonizaci. Myslíme si, že to je velice důležité. Nechceme snížit to úroveň ochrany spotřebitele, chceme mít eh, maximální možnou míru ochrany spotřebitele a nechceme tento stav měnit a zhoršovat. Ve světle stávající finanční ekonomické krize možná může vzniknout situace, kdy lidé nebudou moci využívat eh, takovéto ochrany. Když se podíváme například na bankovní systém, Pochopitelně v době krize takovéto systémy ochrany spotřebitele by byly nesmírně dobré a výhodné, takže jak už jsem říkala, tu laťku musíme neustále zvyšovat a udržovat eh, na vysoké úrovni. Děkuji a nyní se dostáváme eh, k dalšímu členovi Národního parlamentu, panu Volodakisovi z Řecka. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα εισήγηση της Επιτρόπου. Děkuji za pozvání na toto dnešní zasedání. Děkuji také za úvodní vystoupení rovněž paní komisařce. Je pravda, že v tuto chvíli se potýkáme s fragmentací e, národní legislativy a s tím, že ty čtyři stávající směrnice jsou velice komplikované. A toto vše může poškozovat ochranu spotřebitelů a činit ji méně účinnou. Pochopitelně, že to je překážkou také pro přeshraniční transakce a také velice dobře, že se komise rozhodla revidovat stávající legislativu. Nicméně musím říci, že můj dojem je takový, že návrh směrnice v současné podobě klade větší důraz na požadavky a potřeby podnikatelů při podpoře eh, přeshraničních transakcí a méně na potřeby spotřebitelů. Já jsem jedním z těch, kteří se domnívají, že zájem spotřebitelů a zájem podniků nestojí proti sobě, že jsou to věci, které lze mm, sladit a myslím, že by to bylo v zájmu všech a že to pomůže jak spotřebitelům, tak eh, podnikům, protože pokud spotřebitelé budou moci čerpat ze všech výhod bezpečného obchodování přes hranice, bude to mít výhodu také pro podnikatele. Tak rovněž si nejsem jist, zda nejlepší výsledky právě ten zmiňovaný eh, princip plné harmonizace eh, přinese. Víme, že dnes existuje účinný zákon, který má širokou působnost a je v něm řada ustanovení, která brání zneužívání spotřebitelů. Až bude schválena nová směrnice, tak už určité obchodní praktiky nebudou považovány za nekalé Přitom je důležité, aby přeci trh byl řízen zcela jasnými pravidly. Důležité je to zejména pro spotřebitele. Existují tedy jisté praktiky, které teď současný mm, kodex, alespoň u nás, ošetřuje. A my bychom chtěli, aby tomu tak bylo i nadále, protože náš společný trh se stále více otevírá, rozšiřuje objevují se nové obchodní postupy, které se mohou stát eh, určitou pastí či nebezpečím pro spotřebitele. Objevují se nové obchodní praktiky, je skutečně hodně. Eh, spotřebitelé nejsou se všemi hned eh, obeznámeni. A tak bychom byli rádi, aby naše spotřebitelé mohli být chráněni natolik, jako jsou chráněni dnes. Jinak je zjevné, že přeshraniční obchod je pro e, Evropu důležitý, pomůže nám i teď za finanční krize, přesto se ale musíme vyhnout tomu, že snížíme úroveň ochrany spotřebitelů z té stávající e, úrovně, která už teď panuje v některých e, národních v jednotlivých členských státech. Jde nám o to pomoci spotřebitelům a v konečném důsledku i podnikatelům a přeshraničnímu obchodu celkově, protože pokud eh, mají spotřebitelé dojem, že, nebo nabidou dojmu, že mají omezenější práva, menší ochranu, tak pochopitelně eh, budou méně ochotní vstupovat eh, do transakcí, budou trhu méně věřit a méně se transakcí na trhu účastnit. A to může být vůbec ten nejhorší výsledek pro všechny aktéry. Já myslím, že teď při konzultacích máme možnost dále návrh směrnice zlepšit. My tak, aby neznamenal žádné snížení ochrany spotřebitelů. Můžeme skutečně řešit eh, veškeré podrobnosti, včetně třeba toho počtu dní, které má spotřebitel na odstoupení od smlouvy. Nezapomínejme na to, že toto je velice důležité, hlavně teď za krize. Nyní eh, zástupce italského parlamentu. Grazie, presidente. Grazie e buonasera. Děkuji, paní předsedkyně. a Dobré odpoledne. Myslím si, že je skvělé, že evropské instituce se nyní zajímají nejenom o to, aby eh, monitorovali výsledky, kterých jsme dosáhli, ale eh, snaží se také o předkládání nových návrhů. Tento nový návrh by měl zvýšit ochranu spotřebitelů. Myslím si, že to je skutečně něco, co bychom měli pochválit, především s ohledem na současnou závažnou hospodářskou krizi, kterou Evropa prochází. Eh, jsem přesvědčen o tom, že je nutné vytvořit opět důvěru mezi podniky a spotřebiteli. Byli jsme svědky růstu přeshraničního obchodu. Jedná se tedy především o obchodování přes internet. A to je to, o čem hovořím. A ne každý si ale ještě uvědomuje, jak obrovský potenciál obchodování přes internet má. Přes internet eh, může mít člověk přístup k většímu, k větší paletě eh, výrobků a také služeb. A zároveň eh, můžete srovnávat náklady na jednotlivé služby. A údaje dostupné z analýz ukazují, že přeshraniční obchod by mohl růst ještě rychleji, pokud bychom odstranili některé překážky internetové operace jsou ale do značné míry vystaveny nebezpečí zneužití. Je důležité zaručit, aby nedocházelo ke zneužívání a někdy nejsou zmíněny veškeré náklady, například na zaslání výrobku a tak dále. A zároveň Někdy dochází kvůli fragmentaci evropské legislativy eh, k omezení ochrany spotřebitelů. A Současné směrnice eh, jsou eh, založeny na minimální harmonizaci, takže je na každém členském státě, jak se rozhodne implementovat tyto směrnice. Existují zde velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a nový návrh by měl zabránit Eh, tomu, aby se tato fragmentace rozšiřovala. Myslím si, že je nutné, abychom přešli k systému úplné harmonizace a zajistili eh, jednotnost. Je třeba mít nový systém, který bude eh, snadné aplikovat a e, je nutné vyhnout se e, nedorozumění. Je třeba, abychom měli e, jasná a srozumitelná pravidla. Zároveň existuje jiná oblast, ve které potřebujeme harmonizaci a to je oblast odškodnění ve chvíli porušení práv. Hovoříme zde především o kolektivních žalobách na odškodnění a související eh, možnosti eh, kompenzace. Já bych eh, chtěl pozdravit paní Kuněvu jménem našeho parlamentu a našeho výboru. Vím, že budete 23. dubna v Itálii. Velice se na vás těšíme, je to pro nás velká čest a doufám, že budeme opět hovořit o tomto tématu. Děkuji. Nyní se k nám připojila další členka výboru, paní Rojtová, která bude předsedat druhé části našeho setkání a dále eh, paní Hasli, která je také členkou našeho výboru. Nyní předám slovo panu Švábovi, což je německý europoslanec z našeho výboru. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl eh, říci, že si velice vážím tohoto setkání s našimi kolegy z národních parlamentů. Myslím si, že je to velice přínosné. Ukazuje to, že každý, a kdo se účastní takového toho legislativního projektu v Evropě, má svůj subjektivní názor, svůj subjektivní přístup k ochraně spotřebitelů já se mohu připojit k tomu, co už zde zaznělo, a to, že spotřebitel samozřejmě není jenom spotřebitelem jako takovým, ale spotřebitel je zároveň také třeba podnikatel nebo zaměstnanec. A tak my v našem výboru neustále řešíme otázku, jak se nám může podařit chránit obě strany odpovídajícím způsobem, jak podniky, tak spotřebitele. Já bych chtěl poukázat na to, že spotřebitel samozřejmě není chráněn eh, tím, že eh, právní bariéry pro podniky budou tak vysoké, že nakonec vůbec nebude možné nakupovat eh, produkty, které spotřebitel chce. Musíme chránit spotřebitele tak, aby měl spotřebitel co největší výběr produktů a v, tomto, v této souvislosti eh, paní eh, Kuněva poukázala na to, že je třeba zamyslet se nad tím, jestli tato směrnice a eh, nemůže také a přispět k tomu, a aby nedocházelo k McDonalizaci v Evropské unii. To znamená, že a, a, trh a, v Evropské unii ovládají velké podniky, celosvětové podniky, ale je naopak důležité soustředit se spíše na menší a střední podniky. A takže, jak jsem řekl, myslím si, že je e, nutné, aby spotřebitel měl co největší výběr produktů, ale na druhé straně e, musíme se také soustředit na to, aby úroveň e, ochrany spotřebitele v Evropské unii a důvěra zůstala na vysoké úrovni. Samozřejmě jsou zde ještě stále otevřené eh, některé právní otázky. A je jasné, že eh, tuto legislativu můžeme prosadit pouze eh, ve spolupráci s národními parlamenty. Nesmíme ale brát každý prvek národní legislativy jako určité měřítko. Je nutné, abychom na konci se všichni společně podívali na celkový koncept a posoudili, jestli tento koncept občanům Evropské unie přinese pozitivní výsledky. I když to bude znamenat v tom či onom členském státě nějaké malé změny. Samozřejmě v době době předvolebního boje to není jednoduché, ale byl bych velice vděčný, eh, pokud bychom eh, k diskusi předstupovali eh, tímto způsobem. Já nechci zohledňovat jenom to, co říká můj spotřebitel ve Schwarzwaldu, ale je důležité, co říkají všichni spotřebitelé v Evropské unii společně. Těším se na tuto diskusi. Děkuji, nyní pan Jurčevič z Polska. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Jsem velice rád, že došlo eh, k tomuto eh, zasedání. Není pochyb, eh, že tato legislativa je nesmírně důležitá pro fungování evropského trhu. Ochrana spotřebitele funguje nejenom na národní úrovni, ale také na úrovni celoevropské. Podívejme se na několik vztahů. Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem, mezi reklamou na zboží, eh, smlouvami o zboží. Analýzy ukazují, že se můžeme ocitnout v situaci, pokud je nový návrh, pokud bude nový návrh akceptován, že některá rizika po šesti měsících budou přesunuta na spotřebitele. A to bychom možná měli zvážit znovu. K tomu by mohlo dojít například, když by eh, nebyly dodrženy všechny podmínky eh, smlouvy nebo vztah mezi spotřebitelem a výrobcem, spotřebitelem a firmou. Tady je důležité nezasahovat do fungování eh, podniků ze strany hm, spotřebitelů. Samozřejmě spotřebitel potřebuje bezpečné prostředí a důvěru, ale na straně eh, podniku ty se, ty se musí zase snažit budovat tu důvěru tím, že nabízejí kvalitní produkty. A teď ještě k právnímu prostředí. Já podporuji ty, kteří říkají, že by eh, měla být ochrana spotřebitelů legislativně pojata jednoduše, tak aby byla eh, pochopitelná pro spotřebitele. Na druhé straně právní prostředí nesmí mít za důsledek nadměrnou zátěž pro podniky, protože to by znamenalo eh, jisté neblahé ekonomické důsledky pro firmy. Ty důsledky by mohly být takové, že by třeba vzrostly u zboží a služeb ceny. Já si myslím, že nejdůležitější ve vztazích mezi spotřebiteli a podniky eh, jsou informace. Dostatek řádných informací, které se dostanou spotřebitelům o prodávaném zboží. Na závěr bych chtěl poukázat na to, že monitorování eh, trhu nebo zavádění nových pravidel a posouzení dopadu těchto nových pravidel, to vše musí být provedeno, provedeno na základě stejných pravidel a podle stejných měřítek. A teprve poté může dojít eh, k řádné implementaci napříč Evropskou unii. Pokud budeme aplikovat stejnou implementaci, tak nám to zjednoduší všem život. Dále podporuji také ten návrh, že je třeba konzultovat dostatečně spotřebitele, protože ta legislativa je nakonec určena jim. Děkuji. Nyní pan Dolníček z Rakouska. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové, kolegyně z Evropského parlamentu i z národních parlamentů. Jsem předsedou výboru pro ochranu spotřebitelů v Národní radě v Rakousku. A to, co máme nyní před sebou, představuje na evropské i národní úrovni skutečně problematickou věc. A my všichni v národních parlamentech se, myslím, domníváme, že by měla existovat společná směrnice, která sjednodušuje a sjednocuje pravidla. Je ale velice těžké v oblasti plné harmonizace dosáhnout toho, že bychom se měli orientovat nahoru a nikoli dolů. Když se něco plně harmonizuje, musí být něco revidováno nahoru, něco revidováno eh, dolů. A to si myslím, že je a, eh, problém. A, eh, je to totiž, a, jde to totiž proti a, soudním rozhodnutím a, ve jednotlivých členských a, státech. A možná by bylo dobré a, zachovat princip státu původu. Jak už jsme dnes slyšeli, především v oblasti odstoupení od smlouvy. Existují různé lhuty. A máme zde rozdíly, jestli se jedná o pracovní dny nebo kalendářní dny. Samozřejmě je nutné toto sjednotit. Zároveň je třeba, aby existovala srovnatelnost, především pokud je o ceny elektřiny, vody, plynu a tak dále. Je nutné, aby zde existovala srovnatelnost u jednotlivých produktů. Bohužel tomu tak není v mnoha členských státech. Také pokud jde o letenky, myslím si, že tuto otázku musíme postupně v malých malých kručkách řešit. Já bych ale eh, nedoporučoval hned plnou harmonizaci, eh, protože si myslím, že tím by vznikly některé problémy. Thank you very much, and then I have... Děkuji mnohokrát. A nyní kolega Růle, který, kolegyně, pardon, z zelené. A Děkuji, já jsem ráda, že zde dnes hovoříme o tomto tématu. Eh, myslím, že iniciativa paní komisařky Kuněvy je velice dobrá a také jsem ráda, že byla eh, vytvořena pracovní skupina, která se zabývá tímto tématem. Myslím, že tato debata dnes je velice eh, dobrá, protože vidíme problémy především v detailech. Myslím si, že je jasné, že musíme vyjasnit s ohledem na proporcionalitu a subsidiaritu, co je možné plně harmonizovat a v kterých oblastech je lepší, abychom ještě plnou harmonizaci neprováděli a zůstali u minimální harmonizace. Plná harmonizace samozřejmě znamená také, že tím ztratíme určitou flexibilitu v členských státech, takže členské státy pak nebudou mít možnost rychle reagovat při změnách trhu. A plná harmonizace ale na druhou stranu může pomoci proti eh, roztříštěnosti trhu. Takže je třeba podívat se na jednotlivé detaily a přeskoumat eh, věc. A myslím, že komise nám k tomu eh, poskytla ještě málo informací, pokud jde o eh, výhody a nevýhody v členských státech. Já doufám, že eh, se dostaneme zase brzy o krok dále. A my jako poslanci samozřejmě bereme téma subsidiarity a proporcionality velice vážně a myslím si, že tento návrh musí být hodnocen z tohoto pohledu. Já rovněž také nesouhlasím s rozsahem eh, této směrnice. A já eh, se domnívám, že eh, pokud omezíme rozsah směrnice, nepodaří se nám zamezit roztřištění. Thank you very much. I then... Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní z Rakouska pan Kupmajer, prosím. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Eh, děkuji paní předsedkyně za udělení eh, slova. Já bych souhlasil eh, se všemi, a kteří varují před plnou harmonizací. I my v Rakousku a máme už velice vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a obáváme se, že v případě plné harmonizace by došlo ke snížení této ochrany minimální harmonizace je v současné době v existujících směrnicích, ale plná harmonizace by znamenala, že přísná ustanovení, která jsou platná v Rakousku, by nemohla existovat nadále. Z tohoto důvodu zde existují velké obavy a také velký odpor. A domníváme se, že by bylo řešením postupně eh, zavádět jednotlivé části. Nejdříve mít eh, minimální harmonizaci a v některých částech mít eh, plnou harmonizaci. Především a pro a harmonizaci práv eh, spotřebitelů eh, je nutné dávat pozor na to, aby nedošlo k přehnanému prosazování eh, liberálního přístupu. My v Rakousku podporujeme minimální harmonizaci. A doufáme také, že budou upraveny některé definice jako eh, například eh, se domníváme, že v oblasti a prodeje na vzdálenost by bylo dobré upravit některá ustanovení. Zároveň by bylo třeba mít speciální ustanovení pro odběratele časopisů. Zároveň si myslím, že v této oblasti by měly být posíleny pravidla pro ochranu spotřebitele. A dále by bylo dobré prodloužit možnost odstupu o smlouvy pro spotřebitele. A dále se nám zdá důležité, aby pravidla pro uznavírání smluv byla přísnější. Celkově se domnívám, že by zde nemělo docházet ke vzniku konkurence mezi rozvojem podniků na jedné straně a zájmy spotřebitelů na straně druhé. A samozřejmě tím slabším na trhu je spotřebitel a neměli bychom se bát nutit naše podniky a k dodržování a kvality a pod, požadovat od nich, a, aby dodržovali určité podmínky, které jsou platné také například na mezinárodních trzích. A podniky často musí dodržovat určité podmínky na trzích a díky těmto podmínkám dochází k inovacím. Potřebujeme, aby spotřebitelé měli důvěru v trh. To má velký vliv na eh, celkovou eh, důvěru. je nutné, abychom vystali signál, že nám jde o Evropu občanů, nikoli o Evropu podniků. Je třeba, abychom naší legislativou chránili toho slabšího na trhu. Vím, že se zde jedná o velice složitý návrh, který je nesmírně významný. A přeji a osobám, na kterých spočívá zodpovědnost, především komisařce Kuněve, mnoho úspěchu na její cestě. Děkuji. Eh, thank you. Eh, Děkuji mnohokrát. Nyní paní Olivera z Portugalska, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní komisařko, vážení kolegové, chtěla bych velice poděkovat za dnešní pozvání. Na úvod bych chtěla říci, že si myslím, že tato směrnice, kterou nyní probíráme, je velice důležitým krokem ku předu, především co se týče zlepšené ochrany spotřebitele. Nicméně mám pocit, že musíme odvést ještě velký kus práce a musíme nastavit správnou rovnováhu v této směrnici. Myslím si, že je nezbytné, aby se legislativa dostala blíže k našim občanům, aby rozhodování o evropských eh, zákonech byly blíže našim občanům a aby tyto informace také byly náležitě poskytnuty. Mám jednu velkou obavu, která se týká zaváděcí reklamy, klamavé reklamy na zboží i v případě některých služeb. Někdy jsou spotřebitelé klamáni a dostávají se potom do nejrůznějších velice složitých situací. Bankovní instituce, finanční instituce, jsou subjekty, které právě prováděly takovéto klamavé praktiky poskytovali špatné, neúplné informace a někdy to dokonce vede k podvodům, zneužívání situace, čili tento typ klamavé reklamy se objevuje v celé řadě evropských, eh, pardon, členských zemí. Chtěla bych se zeptat, jaký mechanismus může být vytvořen, jaká opatření by mohla být eh, přijata na úrovni Evropské unie, abychom mohli vysvětlit nejrůznější výjimky, které mohou být aplikovány v rámci členských zemí. Musíme vzít také v úvahu, jak rychle můžeme implementovat tuto legislativu a také se zabývat metodami očkodnění. Tyto metody očkodnění musí být také velice rychle. A máme pocit, že se musíme vždy věnovat především spotřebitelům. Tak postoupíme dále v našem seznamu. Máme tady kolegu z Lotyšska. Ja cienījamā komisārs kundze, cienījamā priekšsēdētājs <clears throat> Paní komisařko a paní předsedkyně, vážení poslanci, nejdříve bych chtěl poděkovat a výboru IMCO za tuto iniciativu, za to, že umožnil eh, tuto výměnu názoru eh, pokud jde o ochranu spotřebitelů. Nejdůležitější otázky ochrany spotřebitelů eh, jsou stanoveny v zákonech v Lotyšsku. První zákon byl vypracován již v roce 1990 jako na základě zkušeností eh, Spojeného království. V, v Lotyšsku máme také eh, Centrum ochrany spotřebitelů, které se zabývá eh, tímto tématem. Směrnice, které jsou v současné době platné, byly implementovány v, v Lotyšsku a v odpovídajících zákonech. A Využili jsme eh, také vyšší úrovně ochrany eh, spotřebitele v některých případech, než eh, jakou stanovují směrnice. Jde například o smlouvy uzavírané na dálku. Tyto smlouvy mohou být během 14 dnů změněny, nebo od těchto smluv je možné odstoupit během 14 dnů. Lotyšsko podporuje maximální harmonizaci která je navrhována ve směrnici, ale je třeba zajistit, aby nedošlo k oslabení norem tímto opatřením. Jak ukazuje naše zkušenost, a práva, e, spotřebitel nemá vždy právo na svobodnou volbu. A toto právo není vždy zaručeno. A maximální harmonizace je podle a našeho názoru, jak ukazuje směrnice e, o nekalých obchodních a praktikách, a velice e, podstatná. A Diskutovali jsme již dříve o směrnici o etiketování eh, potravin. A tato směrnice vycházela z z konzultací se spotřebiteli. A tehdy jsme se také zabývali eh, žalobami, eh, které byly předloženy na základě toho, že na potravinách nebyly poskytnuty dostatečné informace. Tehdy došlo k porušení právu, práva spotřebitelů na dostatek informací, pokud jde o obsah škodlivých látek v některých výrobcích. Letež, Lotyšsko a v posledních letech Eh, vyzvalo komise, aby se mohlo účastnit, aby se mohlo účastnit přípravy této směrnice, protože nechceme, aby došlo k tomu, že dojde ke snížení úrovně ochrany spotřebitelů. Je nutné, abychom našli určitou rovnováhu mezi ochranou spotřebitelů a také mezi možnostmi podniků. Někdy musíme také zohledňovat a práva výrobců. V současné hospodářské krizi je velice důležité, aby rovněž existovala legislativa pro kolektivní odškodnění. A je nutné, aby existovaly mechanismy, které budou také harmonizované, pokud jde o kolektivní žaloby. A je důležité, aby toto existovalo především eh, v oblasti služeb. Domníváme se, že úroveň ochrany eh, spotřebitelů, která nyní existuje, by eh, neměla být snižována. Je nutné posilovat vnitřní trh. Děkuji. A takže není zástupkyně z Irska zástupce z Irska. Paní předsedkyně, eh, paní komisařko, dámy a pálové, pánové, jsem rád, že mohu vystoupit této důležité diskuzi. Myslím si, že bychom určitě měli postoupit eh, s touto problematikou a to neprodleně, hlavně kvůli té současné eh, krizi, která vede k protekcionismu v některých členských státech. Malé státy s otevřenou ekonomikou skutečně potřebují maximální pomoc v tuto chvíli a myslím si, že tento rámec má možnost Eh, pomoci tím, že posílí důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh. Irsko je pro konsolidaci této legislativy eh, prostřednictvím jedné směrnice, která posílí důvěru v přeshraniční obchodování, rozšíří tak přístup spotřebitelů a firem na trhy eh, v zahraničí což pomůže konec rozvoji vnitřního trhu. Nicméně máme jisté výhrady, které už tady zazněly z úst jiných eh, zástupců, například eh, ze Slovinska a Rakouska. Naše výhrady se týkají hlavně ustanovení o eh, kupních smlouvách, které jsme podrobně rozvedli, tak jak o tom hovoří naše národní národní legislativa. Myslíme si, že tato ustanovení by měla neblahý dopad na, na spotřebitele, hlavně možnost vrátit zboží a v oblasti odškodnění spotřebitelů pak e, je tam ten dvouletý limit u vadného zboží. Kromě toho existuje obava ohledně obsahu kapitoly 4. Opět to tu již zaznělo. zaznělo v naší legislativě se, legislativě se takové záležitosti, jako je doručování zboží, řeší mnohem podrobněji než tady a tak si myslíme, že plná harmonizace na základě současného návrhu by alespoň v Irsku vedla k oslabení současné ochrany spotřebitelů. Děkuji. Děkuji a teď pan Petr Hauk z Bundesrátu. Prosím. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Dámy a pánové, kolegové, kolegyně, já bych eh, rád shrnul nejdříve eh, pozici eh, Spolkové rady. Nejdříve děkuji komisi a konkrétně komisařce za návrh této směrnice. Myslím si, že tato směrnice vyvolala velice dobrou diskuzi. A tímto můžeme skutečně oživit eh, vnitřní trh v Evropě, což je eh, proces, který odpovídá Lisabonské strategii a který všichni podporujeme. Myslím si, že je nutné, aby vnitřní trh fungoval eh, nejenom a pokud jde o velké koncerny, jako už jsme tady slyšeli o McDonaldizaci, ale jde o to, aby vnitřního trhu mohly využívat také malé a střední podniky. Zároveň je důležité, aby pro spotřebitele, pro občana byl a tento vnitřní trh něčím, co mu eh, pomáhá. Musí to být eh, místo, kde je možné, aby se služby a eh, zboží volně pohybovaly. A pokud jde o návrh, máme zde některé kritické poznámky. Jednak omezení a, a použitelnosti a v oblasti a obchodních podmínek. Myslíme si, že horizontální směrnice eh, se musí vztahovat eh, na veškeré eh, obchodní podmínky, aby tak existoval v celé Evropské unii koherentní přístup. A podobně, jak je tomu v jiných členských státech, máme problém s plnou harmonizací. A myslíme si, že proces implementace vnitřního trhu můžeme realizovat také tím, že budou plně harmonizovány jenom některé oblasti a v ostatních oblastech se spokojíme s minimální harmonizací. Aby tak a bylo možné na národní úrovni rychleji reagovat na změny trhu. A to si myslím, že Um, je ve prospěch všech. A potu, pokud jde o snižování úrovně ochrany spotřebitelů, a to je problém v mnoha členských státech. A pro nás je to také kritická otázka. A dále a mám problém s černými a šedými listinami. A já se domnívám, že to neodpovídá zcela uh, Mm, německému eh, právu. V rámci vyjednávání ve výborech by měly být přidávány některé podnik, eh, podmínky eh, na tyto šedé nebo černé listiny. Ale nakonec by to bylo vlastně jenom na komisi. To se mi zdá problematické. Já jsem tady zmínil jenom některé věci, u kterých se domníváme, že je třeba je změnit. A myslím, že v budoucím a v budoucí legislativě pro ochranu spotřebitelů je nutné, aby členské státy mohly reagovat na změny na vnitřním trhu a také na národní úrovni. Děkuji mnohokrát. A nyní mám zástupkyni z Velké Británie, z poslanecké sněmovny z horní poslanecké sněmovny. Prosím. Um, I think we're there, are we? Um, I will be brief. The... Velice stručná. Horní sněmovna chce provést plné šetření této směrnice. Nacházíme se na začátku tohoto procesu, takže dnes odpoledne jsem se hodně naučila. Vyslechla jsem si, jaké jsou hlavně obavy v jiných členských státech. Nicméně bych ráda opravila něco, co zde zaznělo ohledně subsidiarity. Naše vláda má pocit, že by bylo výhodné, aby tato směrnice dala dohromady průřezově tyto otázky, abychom mohli podpořit plnou harmonizaci, ale ne plnou harmonizaci na základě stávající směrnice. Podobně jako mý předřečníci, je tady celá řada určitých chyb a nedostatků, která se týká ochrany spotřebitele, jejich práv a naše vláda, aspoň tedy v mém výboru, jsme se dívali na to, že bychom odstranili určitou důvěru, než abychom posílili důvěru na straně spotřebitele. Má to určité právní dopady, Asi se o tom dovíme ještě dnes později. Tato směrnice, tato opatření je velice složitá a některé ty věci se musí zjednodušit, vysvětlit a opět ten náš předčasný ještě pohled na věc je takový, že by bylo dobré mít možná bílou knihu, že bychom měli více času podívat se na tyto otázky. Je tady celá řada směrnic, které nejsou zakomponované, které se týkají především služeb. E, ty by také měly být e, zapojeny, protože celá řada spotřebitelů pochopitelně nezná jenom tu jednu polovinu. Berou dohromady jak zboží, tak služby a to způsobí velké problémy především v budoucnosti. Očekáváme, že dostaneme odpovědi od celé řady zainteresovaných stran, spotřebitelů, různých eh, průmyslových eh, organizací a tak dále. A také jsme si vyslechli, že to je velice přínosné. Nicméně bychom chtěli zdůraznit dvě velice důležité věci. Je zcela zásadní, aby Evropa pracovala na společné směrnici. Stávající obsah by byl nepřijatelný pro celou řadu členských států, pokud by se měla snížit ochrana spotřebitelů, kterou tam v tuto chvíli mají. Například ve Velké Británii by to bylo velice obtížné, asi by to naším parlamentem jen tak neprošlo. Děkuji. A jako poslední řečník je pan Ryžny Alexa z Maďarska, prosím. Tak, chci. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Maďarský parlament vás eh, zdraví. Eh, zdravíme také výbor IMCO v Evropském parlamentu. V uplynulých letech jsme odvedli skutečně hodně práce, pokud jde o posilování ochrany spotřebitelů v Maďarsku. A při naší práci jsme eh, a samozřejmě sledovali také legislativní kroky parlamentu a připadaly nám velice nápomocné. jak jsme implementovali tento návrh, o tom mohu říci e, následující. Ve srovnání a s návrhem z roku 1997 jsme museli skutečně hodně pozměnit, a protože ještě e, neuplynulo mnoho času od zavedení, nemohu ještě hovořit o detailech. Eh, už nyní ale jasně vidíme eh, to, že je nutné při eh, implementaci postupovat korektně a jednotlivé občanské organizace a organizace spotřebitelů jsou spokojeni se současnou praxí. Jsou rádi, že pravidla jsou aktualizována a a přísně se dodržují. Maďarsko podporuje návrh komise a také koncept maximální harmonizace. A z toho ale vyplývá, to už jsme řekli i v jiných fórech, že je důležité, aby jednotlivá ustanovení byla přesná a jasná a aby interpretace nemohla být různorodá. Máme také obavy, že v důsledku maximální harmonizace a by mohlo dojít k oslabení eh, současných ustanovení. Děkuji. Děkuji všem. A nyní, než eh, předám slovo paní Rojtové, která bude eh, předsedat druhé schůzi, a mám ještě několik poznámek. Máme tady experty na odpoledně a kteří budou hovořit o e, transpozici, implementaci a prosazování. Ale chtěla bych ještě dát slovo komisařce, jestli by chtěla reagovat na některé e, poznámky, které zde padly. Myslím si, že to je e, dobrý nápad. Vidím, že vy všichni stejně tak jako my souhlasíte, že je to velice důležitá legislativa, ale zdá se, že spousta lidí si myslí, že legislativa národních států je lepší. E, ale z tohoto důvodu je nutné, abychom se snažili najít správný konsenzus. Takže komisařko e, Kuněvo. A já se omlouvám, ale musím odejít, mám schůzku. Děkuji za tuto nesmírně zajímavou a cenou diskuzi. Děkuji za vaše názory a podněty. Jak už jsem řekla ve svém úvodním eh, vystoupení, eh, vy jste vlastně v podstatě reagovali úplně stejně, potvrdili jste má očekávání. Jedno z těch mých očekávání bylo, že řada zemí bude eh, uvádět, že jejich vlastní ochrana spotřebitele je lepší. My jsme přesvědčeni, že tady nefunguje jenom severní dimenze, netýká se to jenom eh, Švédska či Dánska, které se vedou velice dobře v oblasti ochrany spotřebitelů, ale podobně, jak vidíme, se vyjadřuje také Portugalsko nebo Řecko. Takže Vyjdeme-li z tohoto, tak eh, lze říci, že jakožto Evropané skutečně požíváme velké spotřebitelské ochrany napříč Evropskou unii. To je dobře samozřejmě. Ale přesto si myslím, že potřebujeme společnou evropskou politiku v této oblasti, protože v globalizovaném světě nestačí, abychom se vedli dobře jako jeden samostatný stát. Je třeba prezentovat na venek, co si myslí celá Evropa o ochraně eh, spotřebitelů. Já rovněž vyjednávám jako komisařka eh, s Čínou nebo vedu dialog se spojenými státy a tak bych jim ráda chtěla říci, co si myslí celkově Evropa o ochraně spotřebitelů, co platí v Evropě celkově. A když se snažím eh, takzvaně prodat eh, různých 27 eh, legislativ, ano, tak samozřejmě do určité míry to jde. Vy sami byste dokázali svou mm, legislativu velice dobře obhájit, ale kdybych mohla vyjednávat jednotně za všechny státy a jednotně hájit spotřebitelskou politiku, bylo by to lepší. A s tím souvisí ještě další věc. My neustále hovoříme o globalizaci, a někdy si neuvědomujeme, že pokud chceme být dobře chráněni jako spotřebitelé třeba ve Velké Británii, ano, ta východící situace v Británii je velice dobrá, spotřebitelé jsou tam chráněni, ale já spolupracuji s řadou britských občanů, setkávám se s nimi i tady v Bruselu, vím, že jsou velice otevření různým možnostem a chtějí mít naprostou jistotu, že i v Bruselu budou požívat stejné spotřebitelské ochrany, nebo když vyrazí na prázdně potraviny do Řecka. A o tom už hovoří eh, další eh, směrnice, například o dočasném užívání nemovitostí. Jak víte, tak dnes eh, stačí velice málo napojit se na internet a můžete využívat jednotného trhu Evropské unie. A v té souvislosti vám kladu takový dobrý, drobný úkol tuto chvíli se účastní různých přeshraničních eh, transakcí o 6 eh, lidí více O rok předtím to bylo jednoprocentní nárůst a když jsme se ptali spotřebitelů v Eurobarometru, proč nechtějí nakupovat přes hranice, tak většinou říkali, ne, není to jazyková bariéra, což by možná člověk řekl jako první možnost, ale jsou to ta roztříštěná pravidla, různá pravidla, kterým nerozumíme, nevíme, co se stane, když pojedeme na dovolenou do Španělska nebo do Řecka nebo do Británie, nevíme, jaká pravidla tam platí, jestli jsou ta stejná jako u nás doma nebo když si budeme chtít koupit třeba televizi. Lidé přitom jsou schopni porovnávat ceny v různých zemích a proto si myslím, že je cené, aby lidé, spotřebitelé požívali všude stejné ochrany. Nebo podívejte se na podniky. 50% podniků teď eh, podniká jenom v rámci svých států online a z nich eh, respektive 50% z těch podniků, které podnikají jenom doma, si přejí podnikat také v zahraničí. My jsme provedli posouzení mm, dopadu eh, našeho návrhu a v něm jsme zjistili, že podniky, které jsou dostatečně odvážné podnikat v zahraničí, musí investovat 70 eh, 10 153 mm, eur na takové podnikání, pokud chtějí podnikat ve všech ostatních 26 členských státech. Zatímco kdyby platila naše směrnice, tak eh, by ten náklad byl asi jenom 2033 eh, eur, maličko nad 2000 euro. Takže jak vidíte, jakožto spotřebitelé, nakonec to všechno zaplatíme. Proto by bylo lepší nabídnout další příležitosti pro spotřebitele a nekázat jenom o tom, že chceme podporovat evropské hospodářství, nechceme protekcionismus a tak dále. Já jsem velice ráda eh, za to, co řekl pan Temidolis Irska, že řekl, mm, že mluvil o protekcionismu otevřeně. Ano, pokud nebudeme dostatečně otevřeni, tak eh, i toto lze vnímat jako určitou protek- jako určitý protekcionismus, který pokřivuje trh. Takže proto si myslím, že je třeba jak podniky, tak spotřebitele ochránit. Jakmile nebudeme nabízet podnikům dostatek příležitostí, tak je nahradí nějaké mm, jiné firmy. Proto si přejeme, aby vnitřní trh pracoval ve prospěch nás všech. Toho si přeji dosáhnout. Když se mě zeptáte, jak, jak to udělat bez důvěry ve vnitřní trh, jedině tak, eh, že tu důvěru lidem nabídneme, že ji nabídneme všem eh, spotřebitelům. A samozřejmě jsem otevřená i vašim podnětům a radám. Vím, že článek 26 vás hodně znepokojuje, kde se hovoří o tom odškodnění. Vím, jaká je situace v jednotlivých státech, ve Velké Británii, v Irsku a tak podobně. Můžeme tedy vypočítat eh, náklady z předchozí situace, kdy si mohli spotřebitelé vybrat druh očkodnění a spočítat potom náklady při plné harmonizaci. Já vám slibuji, že takovéto výpočty zpracujeme, připravíme a uvidíte, co to bude znamenat pro spotřebitele. Nebo další záležitost, která se týká záruk. Eh, litevský kolega uvedl, eh, že tady je ta, mm, to břímě, eh, důkazní břemeno přesunuto v případě nové legislativy směrem k obchodníkovi, ale to jenom 6 měsíců. Ve směrnici je dvouletá právní záruka, místo třeba mm, šestileté, která existuje v některých státech, ale pro spotřebitele je důležité to, že to důkazní břemeno je šestiměsíční a tak eh, s vámi souhlasím, že pro mě by bylo velikým vítězstvím, kdybychom se shodli na těch šesti měsících, které jsou nesmírně důležité pro spotřebitele a rozšířili je na dva, na dva roky nebo na jeden rok. A je to lepší, než eh, abychom měli záruční dobu místo dvou let, třeba šest let, jak tomu tak někde je. A opět eh, je třeba se podívat, eh, za jakou cenu, s jaké náklady s tím souvisejí. A to je otázka pro nás, pro všechny. Možná výjimkou je Rakousko, kde teprve vystoupím v parlamentu 15. května, jinak jsem už v ostatních parlamentech byla, takže v kontaktu jsme. A já bych ještě tedy doplnila několik konkrétních odpovědí, například k tomu, co uvedla kolegyně z Francie. Já vím, že existují určité problémy s interpretací této směrnice. Také proběhlo konstruktivní zasedání s francouzským združením eh, na ochranu spotřebitelů před deseti dny a tam jsme se dohodli, že většina otevřených otázek, které se týkají působnosti této směrnice, jsou eh, vlastně důsledkem špatné interpretace. Takže jsem eh, připravená v nascházejících měsících určité věci vyjasnit. Například Francie bude mít možnost zachovat si systém Vyskaše, nebo rada už teď eh, diskutuje o komplexnějším eh, seznamu. Já jsem připravena ten seznam vylepšit. Vyzývám kolegy, aby eh, přijeli za mnou do Bruselu a sejdeme se nad těmito věcmi a všechny dotazy si zodpovíme. Pokud jde o dotaz ze Slovinska, tak i vás mohu ujistit, že evropští spotřebitelé budou mít možnost polehnout se na eh, optimální úroveň spotřebitelské eh, ochrany i v oblasti odškodnění. Ovšem tam ještě ta diskuze probíhá, ale mohu vás ujistit, že jsem otevřená opět i u této záležitosti. Pokud jde o začlenění veřejných eh, úřadů, tak o tom teď jedná rada. Je to věc mm, k jednání. Členské státy budou mít možnost eh, aplikovat část směrnice, například eh, tu o zárukách eh, i na plyn a energie. Pokud jde o elektřinu, plyn a vodu, která není ošetřena současnými pravidly, tak prodej tohoto zboží není v tuto chvíli eh, ošetřen, ale přitom eh, určitá ustanovení nové eh, směrnice se jich týkají. Konkrétní ustanovení jsou také k dispozici pro smlouvy uzavírané na dálku. To je určitý počátek, je to teprve výchozí stav, ale myslím si, že to je lepší než nic. Posledně vám můžu vysvětlit, jak daleko jsme v jednáních s kolegy z Generálního ředitelství pro energetiku. Organizujeme také eh, fórum, občanské fórum k energetice. Chceme eh, harmonizovat eh, zákon o energetice, který umožní spotřebitelům v EU lepší eh, srovnání. Také chci zdůraznit, že různé části z eh, této směrnice se týkají také eh, smluv o službách, týká se jich ustanovení o nekalých obchodních praktikách a opět tady platí to, co jsem říkala o plynu a vodě. K tomu, co řekl pan Tubon, komise nabídne velice brzy analýzu všech problémů a dopad na všechny členské státy. Pro nás to bude užitečné, protože se tak vyjasníme skutečný dopad směrnice na národní legislativu. Já myslím, že to nám vyjasní situaci a uvidíme, jak jednotlivé členské státy z té nové směrnice eh, vytěží. Pokud je paní Ripelovou a ten společný rámec, referenční rámec, ano, my jsme z něho vycházeli, vycházeli jsme také z rozsáhlých veřejných konzultací a tento rámec je pro nás důležitým zdrojem inspirace. E, ten společný rámec byl jakýmsi souborem nástrojů, který jsme použili. Je to důležitý projekt. E, zorganizovali jsme navíc několik e, seminářů k této věci, kde Několikrát jsme přímo využili ten společný referenční rámec třeba pro sestavení těch černých listin na evropské úrovni. Někteří proti tomu něco namítají, ale zdrojem byl společný rámec, stejně jako v, jsme se jim inspirovali v oblasti doručování anebo poskytování informací před uzavřením smlouvy. Slovinci, Řekové a Švédové hovořili o ochraně podniků. Náš návrh ale vychází z ochrany spotřebitelů, jinak tomu být nemůže. Naším cílem je, aby jsme, aby ochrana byla optimální, aby byla dostatečně vysoká, aby spotřebitelé mohli eh, mít důvěru v trh, aniž by to znamenalo přehnané náklady pro eh, podniky. A zároveň a zde je samozřejmě důležitý aspekt eh, očkodnění a kolektivních žalob. A pokud je o pana Relo, já se velice eh, těším na naši diskuzi eh, v Římě. Eh, věřte mi, že dobrá slova skutečně dělají zázraky v mém týmu, takže děkuji za vaše slova. A nyní a k panu zástupci, panu Pongliši eh, z Polska. A plně s vámi souhlasím, že je nutné, aby zde existovala eh, harmonie, aby zde neexistovaly eh, přehnané požadavky na podniky. Pokud jde o ochranu spotřebitelů, moje O oddělení je v kontaktu s organizacemi spotřebitelů. Dříve jsme vypracovali zelenou knihu, pokud jde o revizi směrnice. Takže e, tato zelená kniha skutečně vycházela z rozsáhlých konzultací. Měli jsme hodně reakcí k zelené knize. Pokud jde o pana Gumplmajera a dalším, a podle našich údajů 78 obchodníků neprodává přeshraničně, protože pravidla nejsou harmonizována. Abychom vytvořili jednotný trh, je třeba, abychom měli jednotná pravidla, z toho budou profitovat podniky i spotřebitelé, především v této době krize. já neustoupím z toho, že chceme eh, vytvořit jednotná pravidla a že chceme mít trh pro občany, pro 500 milionů našich eh, spotřebitelů. Eh, já nebudu ztrácet energii na něčem, co nebude směřovat k tomu, aby tento návrh byl co nejlepší. My se skutečně snažíme o nejlepší variantu. Myslím si, že nyní je ještě důležitější, abychom vnímali náš trh jako trh pro spotřebitele. Jsme eh, v druhém eh, kroce dovršení vnitřního trhu v Evropě, jednotného trhu v Evropě. 21. Eh, století je především o spotřebitelích, protože spotřebitelé ovlivňují hospodářství více než kdy dříve. Musíme využít této příležitosti a, a dosáhnout maxima. Těším se na naši další spolupráci. Thank you very much, Mrs. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za vaše odpovědi na celou řadu otázek. Velice si cením, že jste tyto otázky zodpověděla skutečně podrobně. Pro nás bude nesmírně důležité rozdat nejen otázky, ale odpovědi všem národním parlamentům, nejenom členům výboru IMCO. Nyní bych ráda požádala svého kolegu, je svého eh, přítele ze Senátu, pana Jilka, aby na závěr udělal stručné shrnutí tohoto setkání. Eh, děkuji eh, Zuzaně Rojtové za slovo ta diskuze byla velice plodná. My jsme se seznámili s nejbližšími plány, který má Evropský parlament tady eh, s touto směrnicí a je zřejmé, že jednání budou velmi dlouhá a nám nezbývá, než popřát Evropskému parlamentu mnoho zdaru při slaďování různorodých postojů, které v poslední době tak pilně zhromažďuje. A Slyšeli jsme příklady situací v členských státech, kdyby společná pravidla byla aplikována napříč, byla eh, pro, v Evropské unii byla velkou pomocí pro spotřebitele a vytvořila potřebnou právní jistotu. Ale zaznělo tady mnoho obav eh, z plné harmonizace, jestli náhodou nebude zavedení tohoto principu na újmu požadavku vysoké ochrany spotřebitele, jak to požaduje primární eh, komunitární právo. Objevy ze snížení ochrany se týkají zejména možnosti nápravy, respektive možnosti volby pro spotřebitele, což zatím návrh e, směrnice neumožňuje. Kolegové z některých parlamentů také zhledali rozpor tohoto návrhu s principem subsidiarity. A zřetelně také zaznívají hlasy potvrzující potřebu jednotné právní úpravy napříč celou Evropskou unii je jen třeba najít správnou rovnováhu mezi ochranou spotřebitele a zjednodušením regulatorního prostředí pro podnikatele. A jak jsem viděl paní komisařku, tak ta do toho má spoustu elánu a jej přeji, aby se to povedlo jak jí, tak výboru IMCO. Děkuji. Thank you very much. Uh, my colleague highlighted that the most important issue for us Kolega zdůraznil, že pro nás je velice důležité, abychom našli tu správnou rovnováhu. A ta rovnováha v tuto chvíli znamená, že si dáme přestávku na kávu, takže vás požádám, abyste se zpět do sálu dostavili v půl čtvrté, čili abychom mohli opět začít na čas. A káva se bude podávat před tímto sálem. Uh, já to musím pak ještě strnout, to jsem tady nebyla na no. To to ti můžu nechat takhle. A to děvčica zpracovala. Máš ještě nějaký briefing? Hele, já, já teď ne, teď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 finanční směrnici, do který, do který eh, socialisti nadspali neuvěřitelné věci, který eh, v podstatě eh, jako právně je to jako děsně paskvěl. Je tam všechno zdravotně postižený, vlastně přesunuje se jakoby právo i na soukromý právo, takže například když bys vydával nějaký časopis, který je orientovaný třeba na zahrádkáře, přijde ti tam eh, třeba nějaký fundamentalistický prostě článek, tak eh, ho vlastně nesmíš odmítnout. Aha. Jo, to je nesmysl. Jo. E, protože by to znamenalo, že diferencuješ podle náboženského přesvědčení třeba, jo. Takže se naopak, když má někdo náboženský časopis a teď mu tam budou třeba nějaký... Ekologičtí aktivisté například, ano, no, no nebo, nebo, nebo, já nevím, lesby tam budou třeba chtít mm. prostě uplatňovat článek se svýma fotkama, tak v podstatě eh, je můžou žalovat za to, že, že diskriminovali, jo. Nebo když bys měl zdravotně postižený v domě, soukromý, že jo, a eh, on by, si, on by tě mohl žalovat za to, že v tom domě nemá dostatečně zajištěný Bezberevic, což znamená ve své podstatě, že eh, je lidi nebudou, že odmítnou kontrakt. jo, ne, že bys ho, protože ty můžeš odmítnout kontrakt, protože můžeš zrušit prostě ho říct, že jsi to rozmyslela, nechceš hmm. někoho pronajímat. Ale jakmile jednou máš baráku a on tak začne, to tak to nezbavíš, protože no, to je a bude prostě chtít po tobě prostě vytvořit výtahy a něco všechno hmm. třeba. Jo? Takže se snažíš, aby to nebylo. No ne, my jsme byli proti tomu, jako teda EPP, ale liberálové se socialistama to prohlasovali. Je to první čtení, Petr Firo ale teď zase píšou e, ty vozečkáři, že jo, krása a podobně, že jak je to strašně důležitý, co všechno mi to dává. No, ale je to prostě opaskové, je to prostě šílený. Jo. Takže dává to práva, který, eh, některý teda, který se ne, ne, to nemůže ani ve druhém čtení, jenže oni z toho dělají předvolební kampaň. No, tak my musíme začít. And Mr. Uh, Ho, Ho, Howard, Howard, Howard, where, where, where, where he's sitting over there. Yeah, yeah. yeah. yeah. Mm-hmm. Uh-huh. Okay. Uh, Who is here? Ah, just this is the just, first page. Yes, mm -hmm. so. Dear colleague, we need to start. Vážení kolegové, musíme začít. Zaujměte prosím místa. Yes. Uh, thank you very much. Ano. Děkujeme za to, že jste přišli na druhou, druhou část našeho zasedání, naší meziparlamentní výměny názorů. Nejprve bych ráda požádala svou kolegyni Sonju Parkotovou z Českého senátu, aby vás všechny přivítala. Dámy a pánové, Dovolte mi, abych vás pozdravila z Českého senátu. Jsem moc ráda, že eh, tady mohu s vámi pobývat a myslím si, že tady nezaznívá pouze ode mne, že uspořádání meziparlamentního výborového setkání pořádaného z iniciativy Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je opravdu velký počin, že je třeba o předložené směrnici diskutovat a já se velmi těším na druhou část naší diskuze. Thanks and, uh... Děkuji. Čas je velice důležitý. Ráda bych přivítala pana profesora Havlse, profesora komerčního práva z Univerzity v Manchesteru z právnické fakulty. On je odborníkem na práva spotřebitelů. Vítáme vás a ráda bych vás požádala, abyste nás seznámil s vaším náhledem na věc a podal nám informace o transpozici nebo o návrhu předpisů na ochranu spotřebitele, co se týče vnitrostátní legislativy. To je velice důležité. A po vaší prezentaci budeme mít čas na dotazy. Děkuji. Je mi velkou ctí, že jsem jedním řečníkem, který dnes zde není politikem, ale je to také velká odpovědnost. A je to také náročný úkol hovořit o transpozici, implementaci a vynucování celoevropského práva ve 20 minutách. Nicméně já se vynasnažím. Bude to znamenat, že budu muset přeskočit některé podrobnosti, ale k tomu se vždycky můžeme vrátit. Dostal jsem za úkol hovořit především o nekalých obchodních praktikách a příslušné směrnici jako o příkladu transpozice, implementace a vynucování. Ale také jsem se říkal, že uvedu také příklady čtyř směrnic, například prodávání v domácnostech, prodávání na dálku a podobně, což pokrývá návrh směrnic, o které jsme slyšeli už dnes dopoledne. Obecně řečeno bych chtěla říct, že tento problém má v podstatě tři dimenze. První jsou záležitosti, které souvisejí s evropským AKI. Druhá věc jsou otázky, které souvisejí s vnitrostátním uplatňováním tohoto AKI. A třetí rozměr je vztah mezi maximální a minimální harmonizací a otázka toho, jak nejlépe postupovat v Evropě dál. V jistém smyslu ta třetí záležitost je teoreticky nejzajímavější a také nejnáročnější, protože v jistém smyslu řada problémů na které narážíme v AKI nebo v tom, jak členské státy AKY uplatňují, se dá napravit tím, že v budoucnu budeme dělat věci lépe. Ale volba mezi maximální a minimální harmonizací je skutečně zásadní pro vztah mezi evropským právem a vnitrostátním právem. A je to také věc, která možná není natolik pochopena, ale je stejně důležitá. Jde o vztahy mezi právem pro spotřebitele, právem spotřebitele a obecným právem na vnitrostátní úrovni. V tomto případě smluvním právem. Takže nejprve se zmíním o některých z těchto věcí, které se týkají evropského a vnitrostátního uplatňování a potom přejdu na případové studie a debaty o maximální nebo minimální harmonizaci. Jeden problém, který je zjevně třeba napravit na evropské úrovni, je potřeba určitých definic, které by byly společné pro všechny směrnice. A jde zřejmě o širší škálu směrnic, nejenom ty čtyři, které se mají harmonizovat a které obsahuje současný návrh. Jsou to jednoduché věci, které jsme neslyšeli, je to definice dne nebo lhůty pro odstoupení. Já myslím, že všichni se shodneme na tom, že to, to se dá harmonizovat lépe. A kdyby to bylo jednotnější na evropské úrovni, byla by větší šance, že i vnitrostátní předpisy by odpovídaly předpisům evropským, protože jedna věc je teď problém ten, že národní vlády se snaží napravovat věci, které jsou špatně na evropské úrovni. A to také znamená, že se musí zaplnit určité mezery v legislativě, problémy, které oni vidí v evropské legislativě. A v současné době mají pocit, že to musí napravit sami doma ve vnitrostátním právu. Spousta příkladů, které mám, najdeme ve vynikajícím kompendiu, právnickém kompendiu evropského práva na základě studie komise, takže pokud budete chtít další podrobnosti, doporučil bych toto kompendium, je to dobrý zdroj, dobrý zdroj informací. Jsou tam podrobné údaje o celé řadě těch mezer, které teď máme ve směrnicích Evropského společenství a které do jisté míry zaplňují členské státy sami. Nicméně, na okamžik by se rád zastavil u využití obecných doložek v evropském právu. Za prvé, protože jsem ze Spojeného království, tato věc je pro nás velkou novinkou. Měli jsme dokonce rozhodnutí sněmovny lordu, kde se definovaly tyto věci a někteří komentátoři z kontinentu nám tvrdili, že jsme to špatně pochopili, tuto koncepci. Ale je tady také nebezpečí, že když znáte tyto koncepce na národní úrovni, pak v podstatě ve vnitrostátním právu opakujete to, co už je v právu evropském. A to je také problém. A také je zajímavé, že podle těch studií sedm členských států nemá dobrou víru vůbec ve svých vnitrostátních předpisech. Spojenému království šlo o to, jestli tuto koncepci dobře chápe, protože to výslovně není dokonce v sedmi státech v prováděcích předpisech. A do jaké míry je vůbec možné harmonizovat na základě obecných doložek. Rozhodnutí soudního dvora v případě Hofstetter je podle mě velice důležité, protože uvádí, že pochopení toho, jestli je nějaká doložka, nebo jestli vychází z nekalé praxe, to musí vycházet z vnitrostátního práva, musí to vzít úvahu místní právní prostředí to byl právě například případ ve Spojeném království First Trading versus First National Bank. Tam šlo o určité smlouvy, které ovlivňovaly platnost určitých doložek a toto se nedá předvídat na evropské úrovni. Takže otázka je, jestli harmonizace na základě obecných doložek skutečně bude mít nějaké praktické výhody. Komise říkala, že chce, aby to stálo jenom 2000 eur místo 7000 eur. Já myslím, že to ten problém jen zjednodušuje formální, společná formální pravidla v Evropě nevyřeší problém právního poradenství v národním kontextu, alespoň ještě po řadu let. Na národní úrovni samozřejmě jsou také velice různé regulační tradice. Některé země dávají přednost občanskému právu, jiné země trestnímu právu, v jiných zemích dávají přednost samoregulaci. Někde je občanské právo a právo spotřebitele otázkou, které by si snad měly rozhodovat členské státy. Jsou také různé eh, národní tradice implementace zákonů. Máme rozhodnutí Evropského soudního dvora, ve kterých se uvádí, že například Nizozemsko neimplementovalo řádně směrnici o nekalých obchodních praktikách, protože vycházelo z občanského zákoníku, ale ve Švédsku to bylo v pořádku, protože tam byla určitá příloha v přípravných textech. Ty tradice se prostě velice liší. A samozřejmě máme příklady zjevně nesprávné implementace. Někdy je to naprosto zjevné, někdy panují různé názory na to, co vlastně evropské právo požaduje. A také je tady problém spoštění v implementaci. To se v různých státech liší, liší se to také u různých směrnic. Nicméně měl bych říct, že někdy spoždění je důsledkem snahy udělat to pořádně při implementaci nějakého předpisu. Případovou studií může být třeba implementace nekalých obchodních praktik ve Spojeném království, kde jsme zásadně změnili naše právo na základě směrnice Evropského společenství. Přípravné práce začaly ještě předtím, než byla tato směrnice schválena, ale stejně to trvalo dlouho. A jedna věc, která mi trošku dělá starosti četl jsem to v dokumentaci v posledních dnech, je to kritika toho, že některé vnitrostátní předpisy se snaží věci ještě obohatit, dávají třešničku na dort, neboli vnitrostátní právo není nezákonné, ale pokouší se dělat příliš. A někdo by zase naopak mohl říct, že se tím pokoušejí řádným způsobem zapracovat evropské právo do národního kontextu. Takže takových kritik musíme být opatrní. Řekl bych však, že je tady řada pozitivních věcí, co se týče dopadu Evropské unie na ochranu spotřebitele. Úroveň ochrany spotřebitele v řadě států, téměř v každém státě, je mnohem lepší dnes díky Evropě, díky tomu, jaký dopad měla Evropa. Řada z našich zásadních politik už je harmonizovaná, jsou tady různé rozdíly, nicméně v zásadě je to harmonizované, takže když komisařka Koněva říká, že má problém s prosazováním evropského modelu ochrany spotřebitele třeba Číňanům nebo Američanům, já bych řekl ne, už toho tady máme dost, máme tady dost společných koncepcí a filozofický základ pro ochranu spotřebitele, abychom velice jasný model dokázali prosadit, i když, dejme tomu, tady budou určité rozdíly v národním kontextu. Musíme se snažit najít nějakou rovnováhu mezi Evropskou unii a vnitrostátními pravomocemi. A také se musíme zabývat tím, jestli nám jde jenom o smluvní právo, právo z hlediska spotřebitele, anebo jestli nám celkově jde o to, abychom vytvořili koherentní vnitrostátní právo, aby spotřebitelské právo zapadalo do celkového širšího kontextu smluvního práva. Takže musíme rozhodnout, jestli nám na tom záleží jestli chceme, aby spotřebitelské právo zapadalo do širšího národního kontextu. A nyní první studie, případová studie, která se týká směrnice o nekalých obchodních praktikách. Já myslím, že tady vidíme, že ve Spojeném království to mělo ohromný dopad na to, jak řešíme případy nekalých obchodních praktik. Měli jsme 22 zákonů, zavedli jsme 22 zákonů, abychom tuto směrnici transponovali. I věci jako základní zákon o obchodu z roku 1968 byly zrušeny a nahrazeny. Já myslím, že celkově tato implementace proběhla dobře, byla dobře přijata, ale stále jsou ještě pochybnosti o konkrétních věcech, které se týkají výkladu směrnice, které se týkají obecných doložek, spravedlivosti, zavádění a tak dále. A jedna taková konkrétní věc. Minulý měsíc jsem četl prezentaci, která byla, myslím, tady v Evropském parlamentu ze strany Úřadu pro nekalé obchodní praktiky a oni si všimli, že místní úřady uplatňovali věci různě a to možná proto, že není úplně jasné, jaká pravidla vlastně platí. Takže možná z hlediska profesora, teoretika je to jasné, ale v těchto v těch úřadech není úplně jasné, co mají dělat, jak to mají uplatňovat v praxi. A možná, že nemají dost zdrojů na to, aby se mohli třeba pořád obracet na soudy a ověřovat si to. Takže musíme také zjistit, jestli praktický dopad tohoto návrhu přinese nějaké výhody. Nicméně směrnice o nekalých obchodních praktikách a směrnice o zavádění v reklamě jsou zajímavé v tomto smyslu, protože na evropské úrovni jsme vytvořili maximální harmonizaci u postupů ve vztazích mezi podniky a spotřebiteli. Ale je překvapivé, že pokud jde o postupy mezi podniky business to business, tam máme minimální harmonizaci. Takže spotřebitelé potřebují maximálně harmonizaci, ale podniky ne. A já předpokládám, že to je potřeba vysvětlit. A jeden z problémů tady je ten, že když zavádíme práva a zákony pro spotřebitele a vytváříme jakýsi izolovaný ostrůvek, a k tomu se ještě vrátím, hrozí, že spotřebitelské právo se dostane do jakéhosi geta, pokud bude nutné uplatňovat na národní úrovni do vnitrostátního práva něco, co si předem vytvoříme, předem dáme. Byla tady dobrá studie z jednoho výboru Evropského parlamentu u této směrnice a tam se ukázalo, že k implementaci mohou být různé přístupy. V některých zemích, třeba v Rakousku a v Německu, to tam bylo uvedeno, kde předtím měli velice důrazné, široké obecné doložky, které pokrývaly obojí vztahy, Tam si to zachovali při implementaci směrnice, zachovali si jednotný přístup ve vnitrostátním právu, což samozřejmě znamenalo, že vnitrostátní právo nemohlo odpovídat evropskému modelu, protože evropský model rozlišuje mezi vztahy mezi podniky a spotřebiteli, ale oni se při implementaci rozhodli, že to udělají na národní úrovni jednotně, takže to potom neodpovídalo evropské úrovni. V jiných zemích, třeba v Belgii nebo ve Francii, to tam bylo vedeno jako příklad, tam se rozhodli, že budou mít specifické zákony pro spotřebitele. Takže měli takový ostrůvek zákonů na ochranu spotřebitele, který byl oddělený od obecných právních principů. A to je ještě otázka, k které se vrátím. Já myslím, že se dá říct, že Evropská komise byla velice spokojená se směrnicí o nekalých obchodních praktikách a s tím, do jaké míry se podařilo dosáhnout maximální harmonizace. A chce to zopakovat v kontextu směrnice o právech spotřebitele. Vidí problémy s nesprávnou implementací, členské státy mají širší zásah, širší rozsah prováděcích opatření a členské státy využívají možností této směrnici a uplatňují klauzuly o minimální harmonizaci. Všechny tyto příklady jsou velice dobře uvedeny v tom příslušném kompendiu. Takže něco k principům. Za prvé, co se stane, když členský stát zajde dál, než je rozsah působnosti směrnice? To je problém. Mohou to vůbec udělat? A na tuto otázku se dá odpovědět různě. Záleží na kontextu. Uvedu vám tři příklady. Řekněme, že ta směrnice bude nakonec pokrývat jenom standardní předem dané smlouvy. Umožňuje to členským státům uplatňovat své vlastní kontroly pro smlouvy dojednané individuálně? Já předpokládám, že většina z nás by asi odpověděla ano, že členské státy mají možnost zajít dál. Ale řekněme si podobný obchod. Vezměme si podobný obchod. To jsou eh, transakce do 60 eur. Mohly by členské státy zajít dál? A mohly by tam zahrnout prodej v hodnotě do 60 eur? Já bych řekl, že to je problematické. Protože obchodníci v Evropě by si mysleli, že pokud zboží stojí méně než 60 eur, tak tam není žádná regulace. A pokud by se některé členské státy takto rozhodly, bylo by to povoleno? Umožňuje jim to komise nebo tato směrnice? A nebo to musí udělat, a je to závazné pro členské státy. A poslední příklad, to se týká toho, o čem už jsme dnes mluvili. To, že jakmile budeme mít směrnici o právech spotřebitele, umožní to zachovat obecné kontrolní předpisy. Upřímně řečeno tomu já nerozumím. Já myslím, že francouzi by asi rádi slyšeli, že si mohou nechat práva diskašie, ale já nechápu, jak toto odpovídá maximální harmonizaci. Já neříkám, že by se mi harmonizace, maximální harmonizace úplně líbila, ale nemůžeme říct, že budeme mít har- maximální harmonizaci a potom umožnit jednotlivým státům, aby si zachovali své vlastní kontrolní zákony. Takže je tady situace, kdy členské státy využily minimální harmonizaci. A chtějí vytvořit jednotnější harmonizované evropské právo. Dá se to udělat? Já bych řekl, že jsou určité oblasti a určité aspekty, kde se to udělat dá. Kde je možné vytvořit jednotné evropské právo. Možná jen v určitých oblastech, to také souvisí s informacemi, s právím na odstoupení, týká se to třeba podobního obchodu. Je možné, že právě tyto věci by se daly harmonizovat. Nicméně, čím větší vazbu má toto právo na obecné smluvní právo, tím obtížnější je zachovat tuto rovnováhu. Komise už o tom mluvila v souvislosti s kontrolními právy. A dostáváme se do situace, kdy spotřebitelé možná nebudou chtít, abychom k ním přistupovali jako ke spotřebitelům ve vnitrostátním právu. Já jsem se snažil bránit příkladům z jednotlivých zemí, kromě mé vlastní země. Nechtěl jsem se dostat do konfliktu s odborníky v místnosti a předpokládám, že polská delegace by mě určitě okřikla, kdybych něco špatně pochopil, ale chtěl jsem uvést příklad, který mi uváděl polský profesor na jedné konferenci, kterou jsme nedávno měli. Jeho příspěvek je právě v té knize, kterou jsem doporučoval. Jmenuje se Modernizace nebo harmonizace spotřebního práva. Vydavatel je Selie. On uváděl, že když se Polsko rozhodlo implementovat směrnici o prodeji, udělalo to na základě samostatného souboru pravidel. A on říkal, že důsledek je takový, že spotřebitelé by na tom často byli lépe, kdyby využívali obecná pravidla, než ta pravidla, která aplikují tuto směrnici. A zajímavá byla otázka, jestli by spotřebitelé měli mít možno vzdát se svého statutu jako spotřebitel. Většinou, když se na to někdo ptá, tak to není povoleno, protože nechceme, aby někdo spotřebitelům bral práva, ale pokud spotřebitel sám řekne, že nechce ta práva navíc, mělo by to být povoleno. A samozřejmě toto si zvolil polský zákonodárce. A možná, že toto by bylo řešení řešení problému, před kterým stojí spotřebitelé v celé Evropě, pokud se ta směrnice implementuje v současné podobě. Dejme tomu v mojí zemi, ve Spojeném království. Tam jsou dvě věci, o kterých si nejsem jistý u prodeji pro spotřebitele. Za prvé, za, přijdeme o automatické právo odmítnout zboží a za druhé máme novou povinnost uvědomit prodejce do dvou měsíců od zjištění závady. Toto by neplatilo, kdybych využíval obecná pravidla pro prodej. Ale platilo by to, kdybych vycházel ze směrnice. Takže můžu říct, že nechci být spotřebitel, chci, abyste ke mně přistupovali jako k podniku. Pokud se to stane v celé Evropě, tak to nebude úplně dobré z hlediska propagace a publicity Evropského společenství jako ochránce práv spotřebitelů. Pokud spotřebitelé budou muset říkat, že nechtějí spadat pod evropský režim pro spotřebitele, ale chtějí vnitrostátní režim pro podniky. U této harmonizace já si opravdu myslím, že se musíme zaměřit mnohem víc na ty kontexty, ve kterých argumenty zaznívají. V některých kontextech naprosto souhlasím s tím, že maximální harmonizace může být nezbytná podmínka, pro vytvoření vnitřního trhu. Jde o pravidla pro složení produktů, označování, možná také obsah reklamy a možná také standardní smlouvy. To si zřejmě žádá maximální harmonizaci. Někteří lidé by si třeba mohli myslet, že potřebujeme evropskou černou listinu. I jiná pravidla možná potřebují harmonizaci, třeba právo na odstoupení informační povinnosti. Ale Jeden z aspektů harmonizace je větší povinnost pro podniky, větší zátěž. Podle směrnice o finančních službách tam muselo být 32 různých informací, informačních povinností z různých členských států, aby bylo dosaženo dohody. Ale já bych řekl, že obecná pravidla, obecná pravidla na náhradu škody neovlivňují možnost uvádět trh uvádět produkty na trh, ale nezatěžují vás tolik, protože není potřeba tolik toho harmonizovat. Zdůraznil bych, že jsou tady velice závažné otázky, které souvisí s maximální harmonizací. Mohou tady být velké výhody, ale také velké náklady. A my musíme být přesvědčeni o tom, že stojí za to tuto cenu zaplatit. A proto si myslím, že dnešní debata je velice pozbudivá, protože říkáme, že bychom mohli udělat ústupky, pokud budeme mít jistotu, že dojde ke skutečnému hmatatelnému zlepšení na vnitřním trhu, což přinese prospěch spotřebiteli. Hrozí nám, že přijdeme o tradiční formy národní ochrany, budeme mít jakousi celkovou ochranu, která bude nakonec menší, spotřebitelské právo se dostane do jakéhosi geta, do toho režimu Evropské unie. Je tady riziko pří, přílišné regulace, to znamená, že nepůjde dělat kompromisy. je tady skutečné riziko, že mohou nastat problémy, před kterými budou stát spotřebitele a na které nepůjde rychle reagovat podle evropských postupů. Velice krátce vynucování práva paní předsedkyně. Pět minut. Když mluvíme o praktickém účinku vynocování, myslím, že se musíme vrátit k tomu, co už jsme říkali, a totiž jak vážně chceme přistupovat k tomu, aby právo bylo úplně jednotné, když máme vlastně takový důraz na obecné doložky, které se implementují v různých tradicích v Evropě. Máme různé možnosti přístupu ke spravedlnosti. Včera jsme slyšeli, jak v Německu je možné zajistit předběžné opatření do jednoho dne. A možná, že v jiných režimech je to složitější. Předběžné opatření je teď univerzální technika vynucování práva díky Evropské komisi. Ale v Evropě se to uplatňuje různě. Ve Spojeném království je teď například případ, kdy náš úřad o nekalých praktikách usiluje o takovéto předběžné opatření určité smlouvy a chce jakousi abstraktní kontrolu, neboli ta podmínka je nekalá, nespravedlivá abstraktně a neměla by se uplatňovat vůči existujícím spotřebitelům. Nicméně nejvyšší soud uvedl, že takovéto předběžné opatření nemůže platit pro jednotlivé smlouvy, protože u jednotlivé smlouvy můžeme opodstatnit nějakou podmínku, která by obecně mohla být nespravedlivá nebo nekalá. A má to určitou logiku. Ale pokud to tak dopadne, tak při nejmenším ve Spojeném království asi nebude mít smysl abstraktně regulovat nekalé praktiky, protože to bude stejně vždycky znamenat, že si to do smlouvy dát můžete a můžete si to nějak odůvodnit. Můžete si říct, že v tomto konkrétním případě je to v pořádku, není to nespravedlivé. Já předpokládám, že v jiných zemích stejný přístup platňovat nebude. A bude to tedy znamenat, že tady budeme mít obrovský rozdíl v uplatňování tohoto nástroje předběžného opatření. Máme tady také nejrůznější aktéry v jednotlivých zemích nejrůznější organizace spotřebitelů, v některých zemích jde o místní, národní organizace. Také máme různý důraz na relativní význam občanského práva v porovnání s trestním právem. Takže například v některých zemích nekalé obchodní praktiky často vedou k nárokům na náhradu škody a je to považováno za normální řešení. V naší zemi ve Spojeném království to teď není povoleno není možné podat žalobu o náhradu škody na základě nekalých obchodních praktik. Vychází se z trestního práva anebo z předběžných opatření. A já také myslím, a to je věc, kterou by možná mohli zohlednit evropští politici, je potřeba motivovat regulátory a přinutit je, aby zaujali jakýsi evropský pohled na věc. Jinými slovy, je potřeba najít způsob, jak přeshraniční problém vyvstane v národní agendě. Je velice snadné vidět, jak vnitrostátní soudci uvidí vnitrostátní problém z vnitrostátního hlediska. Ale jde také o to, abychom se zabývali různými vrstvami ochrany, protože jedna věc, kterou já vidím v decentralizovaném systému, třeba v Británii, kde máme příslušné úřady v každém městě, spolupráce mezi národními vládami a Bruselem je kdesi daleko. Když mi jde o místní záležitosti, obecní záležitosti, jak zajistím, že ty problémy se dostanou do národní vlády a potom do Bruselu? Jak je zapojím? A může to znamenat, že z hlediska spolupráce je to, musí to být širší. A lidé v terénu se musí vynucováním zabývat víc. A to nemusí být vnitrostátní nebo národní orgány. A proto by bylo lepší, kdyby v každé zemi byl centrální systém uplatňování práva. Takže na to musíme nahlížet šířej. U toho asi skončím, protože mám pocit, že už jsem překročil svůj čas. A se zájmem si vyslechnu váš národní pohled na věc i evropský pohled na věc. Děkuji. Uh, thank you very much. It was very interesting. Děkuji mnohokrát. To byl velmi zajímavý pohled do britské legislativy na britské zákony. Já mám hned několik připomínek z pohledu bývalé české senátorky. Pocházím z nové členské země a před šesti lety jsme velmi rychle harmonizovali naše zákonodárství A já si pamatuju třeba, co se týče těch neférových obchodních praktik, ty byly velmi důležité pro eh, spotřebitelská práva, pro spotřebitelské zákony. Pro mě tedy bylo velmi zajímavé, když jsme přijem, přijímali tuto směrnici zde na výboru IMCO, tak jsme se zaměřili v podstatě na nižší úroveň, než jaká byla navrhována komisí a také na nižší úrovni, než jakou jsme přijali v rámci české legislativy. A možná i na nižší úrovni, než jaká platila v nových členských státech, v dalších nových členských státech. A já si tedy myslím, že právě zde může být ten problém. Že tedy část Evropské unie eh, harmonizovala trošku více spotřebitelské právo, a další věci než ta druhá část, a sice ty staré členské země, což je ten problém. Pro nás je tedy velmi důležité nalézt rovnováhu mezi harmonizací spotřebitelského práva, tak aby to bylo srozumitelné pro všechny v Evropě, protože vnitřní trh je jednou z výhod Evropské unie. Eh, pak bych se chtěla zeptat pana Mladenova, který je stínovým zpravodajem na zprávu vlastního podnětu o transpozici této směrnice. Eh, mohl byste nám poskytnout pár komentářů za výbor IMCO? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Musím se přiznat, že za ty dva roky, kdy jsem působil v tomto parlamentu, byla právě tato směrnice jednou z nejzajímavějších věcí, kterou jsem se zabýval. Tak všeobecně bych chtěl říct, že souhlasím s tím, eh, co bylo řečeno v těch eh, dřívějších částech této diskuse. Bohužel jsem se jí nemohl účastnit celé. Eh, Nikolaj mohli byste vyplnit své formuláře, protože chceme vědět, kdo bude žádat o řečnickou dobu. Dobrá. Evropský parlament musí spolu s národními parlamenty být zapojen mnohem více. Na vytváření nějakého společného standardu postupů při revidování implementace směrnic. V případě UCP to byla skutečně zajímavá zkušenost pro nás, pro všechny. Možná přišla trošku brzy. Já bych stál o vaše komentáře na, k této věci, protože bylo poměrně těžké získat, získat informace o postupech v jednotlivých členských zemích a někdy nebylo dostatek informací pro to, aby bylo možné opravdu předložit důkladné vyhodnocení toho, jak postupovat. naše zpráva má eh, takovou přidanou hodnotu hned v několika oblastech. Eh, ocením i komentáře kolegů z národních parlamentů na toto téma. Jednak se to týká eh, těch takzvaných svípů, které předložila komise. A já si myslím, že to je poměrně pozitivní věc a měli bychom podporovat komisi v tom, aby tímto směrem pokračovala pravidelných intervalech. Za druhé, musíme si dávat větší pozor, co se týče toho přeshraničního prvku. A sice eh, síť spolupráce na ochranu spotřebitele je v tomto smyslu velmi zajímavá, ale ty postupy se opět liší v jednotlivých členských státech a opravdu existuje potřeba důvodná zaměřit se zejména na nové členské státy. Tím ovšem neříkám, že všechny staré členské státy jsou na stejné úrovni, ale zejména nové členské státy zde potřebují větší pomoc. Paní Rojtová zde má naprostou pravdu. V tom procesu vyjednávání, předstupních vyjednávání, jsme se museli vypořádat s obrovským množstvím legislativy právních předpisů a v některých zemích potom došlo k jistým lapsům v implementaci, což bylo způsobeno částečně právě těmi obrovskými množstvími, se kterými jsme se museli vypořádat. A samozřejmě z toho jsme se eh, poučili. Eh, další věc, která byla důležitá v té zprávě, to je něco, co parlament chce v budoucnosti podporovat a to je eh, to jsou ta centra pro eh, spotřebitele. Tady vlastně můžeme mít řadu informací o těch přeshraničních záležitostech. To by se tady také mělo dostat do toho našeho přeskumu. A v neposlední řadě se trošičku bojím, že jsme možná trošku eh, se spozdili v tom časovém harmonogramu, eh, co se týče třeba zejména informačních kampaní v Evropské unii, tak abychom zvyšovali povědomí spotřebitelů o jejich právech. Vím, že často hovoříme o těchto informačních kampaních, víme, že se často říká, že komise by to měla realizovat, že by to měly realizovat členské státy, ale existuje zodpovědnost, kterou cítím zejména ze strany členských států, aby poskytly nejenom zdroje, ale i jakási orientační vodítka jednotlivým podnikům na národní úrovni. A komise a vlastně celá evropská úroveň by mohla zainvestovat třeba do publikování jakýchsi pokynů pro podniky, jak nakládat s přeshraničními prvky. Eh, velmi dobrým příkladem. To bylo publikováno eh, v Velké Británii ministerstvem pro eh, veřejnou regulaci. Já si myslím, že to by určitě stálo za to se na to podívat. Pro nás, pro všechny. A ještě poslední bod. Tady musíme zvážit dvě věci, když se zabýváme transponováním, implementací a prosazováním nejrůznějších směrnic. Za prvé, kdy je správná doba pro to, abychom to udělali. To znamená, máme už dostatečné zkušenosti, dostatečnou dobu, která uběhla, abychom vlastně na základě této doby mohli něco vyhodnotit. A za druhé, možná bychom potřebovali nějaký checklist, jak vlastně pro evropskou úroveň, tak pro eh, národní parlamentáře, eh, který by vlastně tedy mohli využívat pro to, aby se na tyto aspekty zaměřili protože když se podíváme tedy na to, jak eh, určitá, eh, určitý právní předpis byl třeba transponován a implementován v Evropské unii na různých místech, to, co slyšíme zde a v jednotlivých hlavních městech, stálo by za to, aby teda každopádně všichni měli stejný eh, počet stejné nástroje, které proto využívají. To je v podstatě tolik, co jsem tedy chtěl říci a věřím, že ještě si vyslechneme velmi zajímavé pohledy z našich kolegů z jednotlivých členských států. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní bych ráda požádala parlamentáře z národních parlamentů, aby se vyjádřili z pohledu své zkušenosti, co se týče i všeobecného transponování a implementování evropských právních předpisů. A prosím, můžete si vyplnit tu žádost o řečnickou dobu? Nyní se obrátím na kolegyni, která spolu se mnou předsedá, aby poskytla další připomínky vyslechli mimořádně zajímavou a mimořádně, mimořádně fundovaný pohled na eh, trans, transpozici a implementaci evropských jednotlivých směrnic. Myslím, že tady byly pojmenovány eh, principy, které, o kterých je třeba diskutovat a které samozřejmě eh, určitě jsou diskutabilní. Já jsem chtěla říct je trošku jinou věc, totiž jaká je vlastně fakticky pozice jednotlivých národních parlamentů. Pozice národních parlamentů obecně při implementaci a transpozici a já předpokládám, že to bude podobné jako v České republice, je, je taková, že ty parlamenty jsou poměrně v pasivní roli prostě proto, že vlády předkládají návrhy, jakým způsobem transponovat, implementovat a předkládají i příslušné eh, novely zákonů, které ty implementace obsahují. A potom tedy jednotlivé eh, Senát a poslanecká sněmovna v České republice se k tomu nějakým způsobem vyjadřují a schvalují či neschvalují, přidávají pozměňovací návrhy, ale ta aktivní role je vlastně na úrovni, úrovni vlády. Jinak já bych ještě chtěla říct jednu věc. Já si myslím, že přes veškeré problémy a potíže, které bude provázet schvalování eh, dnes předkládané směrnice eh, na ochranu spotřebitele a nekalé praktiky a tak podobně, tak má už na začátku jednu významnou, významnou záležitost. Už ty stávající fragmentované směrnice způsobily jaksi významně zvýšenou eh, ochranu spotřebitele rozhodně v těch nových členských zemích, protože Česká republika republika řešila první zákon na ochranu spotřebitele teprve začátkem 90. let. Já si myslím, že je to otázka mimořádně důležitá, mimořádně zajímavá a to jak z hlediska právního, tak i z hlediska potom té faktické realizace. A tady bych chtěla říci, že si myslím, že informační kampaň mezi spotřebiteli je mimořádně důležitá, protože eh, i v České republice se vyskytly případy nekalých praktik, doplatili na to bohužel nízkopříjmové příjmové skupiny obyvatelstva, oni nevěděli, kam se mají obrátit a mě potěšilo, že se obraceli na členy parlamentu eh, o pomoc a my jsme se snažili nějakým způsobem poradit a pomoci, ale oni si alespoň u nás v Čechách, eh, nejsou úplně plně vědomi toho, jaká mají práva. A pokud jde o přeshraniční obchody, tak tam je to ještě složitější. Čili dovolila bych si, jak si velmi podpořit vznik center, na, eh, které by eh, byly těmi centry, které eh, správně informují jednotlivé spotřebitele. To si myslím, že je strašně důležité. Jinak si myslím, že ta síť, která je vytvořena na ochranu spotřebitelů, tak vykonává poměrně kvalitní práci. Myslím, že jsme tady slyšeli, v jakých směrech působila. Takže děkuji zatím. Thank you very much. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pane profesore, já bych ráda požádala, abyste se mohl vyjádřit k účinnosti přeshraničního uplatňování. Mě v těch připomínkách zaujalo to, že řada záležitostí přeshraničního uplatňování se netýká otázek hmotného práva. Nicméně, když náš úřad pro příslušné obchodní praktiky se zabýval případem Česny, dostal se do velice složité právní debaty o tom, které právo platí. Oni usilovali o předběžné opatření u Belgického soudu a ukázalo se, že nerůznější aspekty podnikání této společnosti probíhaly v různých státech v Evropě i mimo Evropu. A byly tam velice složité právní argumenty o tom, jestli belgický soud vůbec má příslušnost v tomto případě. Takže já myslím, že jsou tady velice závažné překážky, které brání v tom, aby člověk podal žalobu přes hranice, protože velice často se potom dostává do oblastí práva, ze kterých mají strach i právníci. A zajímavé na tom je to, na tomto případu bylo zajímavé to, že to byl britský anglický úřad pro nekalé praktiky, který podal žalobu u belgického soudu. Okolik snadnější by to bylo, kdyby belgický subjekt podal žalobu u belgického soudu. A já myslím, že to je jedna z věcí, kde jsem doufal, že nařízení o spolupráci to vylepší. Samozřejmě jsou tu problémy. Někdy, pokud jde o právní příslušnost nebo pravomoc nějakého subjektu podat žalobu, pokud se to netýká jejich vlastních spotřebitelů, ale spotřebitelů v jiném členském státě. V jistém smyslu logická, logika směrnice o předběžném opatření se posunula někam dál a teď mají vnitrostátní problémy řešit problémy, které vyplývají nebo mají původ v jejich vlastním státě, místo toho, aby nutili jiné země, aby se obraceli na zahraniční soudy. Ale stejně tady budou právní problémy. Ale na velice základní úrovni samozřejmě Řada způsobů, jak řešit přeshraniční problémy, nejsou věci, o které by zajímaly, které by zajímaly právní profesory, profesory práva. já myslím, že to, co říkáte o spotřebitelských centrech a informačních kampaních, to má velký praktický význam. Já si vzpomínám, když jsem studoval práva, tam mluvil se o tom, jak využívat veřejné prostředky a právní práva, přístup ke spravedlnosti můj učitel si myslel, že větší hodnotu za prostředky získáte tím, když prostě informujete spotřebitele o jejich právech, místo toho, že jim poskytnete právníka, který se postará o soudní příjem. Myslím, že to je důležitý aspekt. A také správně zdůrazňujete výchovu obchodníků. Spotřebitel se často dostane třeba k prodavači, který si sám není vědom práv spotřebitele a milně spotřebitele informuje a proto spotřebitel neuspěje. A to máme také v té směrnici o prodeji. Spotřebitel dostane špatné informace o tom, jestli si třeba může někde něco nechat opravit. Takže je potřeba správně chápat právo a někdy se stane, že odborník v dobré víře něco nepochopí. Takže správně kladete důraz na praktická opatření, na podporu spravedlnosti pro spotřebitele a také zaměření na ty praktické otázky toho, jak dát spotřebitelům informaci, aby věděli o svých právech a také, abychom měli mechanismy pro jejich uplatňování, například pomocí spotřebitelských center, aby měli možnost dožadovat se náhrady škody. Může být třeba taková ta síť, můžete jim dát kontakt na subjekty, které řeší spory. To je také důležitý praktický krok. A také třeba zamyslet se nad tím, jak můžeme přesvědčit vnitrostátní regulátory o tom, že mohou zakročit v případě, že nějaký problém má původ v jejich zemi. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Nemáme žádné žádosti o slovo. V tom případě bychom možná mohli klást dotazy, které se týkají jiných otázek v souvislosti se spotřebitelským právem. A také co se týče vašeho názoru na spolupráci mezi národními parlamenty a parlamentem evropským. Protože i na tuto důležitou diskuzi máme čas. Lisabonská smlouva nám dá nejenom parlamentu, ale i národním parlamentům víc pravomocí, aby se mohli víc zapojit, národní parlamenty se budou moct víc zapojit do sestavování evropských předpisů, takže vidíme, jak to dopadne, jak to bude fungovat. Yes, one request. Who? Who? Baroness. Uh, Baroness? Um, já jsem si jenom říkala baronka Harcová ze sněmovny lordů v Británii. Já jsem se na nic neptala. Váš řečník ví, že o tom něco vím, ale je velice zajímavé vidět, jak k té interakci dochází. A zvlášť ve sněmovně lordů, tam je takový výbor, který se stává z několika podvýborů, Celkem má 80 členů, 80 poslanců z této sněmovny se zabývá přeskumem evropských směrnic. Můj výbor je prostě jedním z mnoha, zabývá se určitými aspekty. A já bych řekla, že je velice důležité začít se tomu věnovat včas, rychle, hned na začátku. Hned ve fázi, kdy se na té směrnici začíná pracovat. A my potom pracujeme s vládou. Vláda nám řekne, jak ona vidí tuto směrnici, jak vidí další postup. A potom, když si myslíme, že něco je složité, můžeme zahájit určité šetření a k tomu se právě chystáme u této směrnice. A já bych ráda povzbudila ostatní kolegy z ostatních členských států, aby se tím zabývali podrobněji, protože myslím, že čím víc budeme mít informací o dopadech a o to lidem vlastně šlo. Jaký to bude mít dopad na jejich vlastní spotřebitele? Jde tedy o tu harmonizaci. A šlo určité složité aspekty smluvního práva. A pokud bychom měli víc důkazů, víc materiálů od ostatních států, já myslím, že by nám to pomohlo informovat komisi, abychom potom měli řádnou směrnici, která by vyvolala větší ochranu spotřebitele, ale také povzbudila podniky. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Nějaké další připomínky, další doporučení, další zkušenosti? Paní spolupředsedkyně, v tom případě si musíme vyměnit názory. Můžeme tedy ušetřit čas a můžeme naše zasedání uzavřít. V hodinovém předstihu souhlasíte? Ano. Takže my si musíme připravit závěrečné připomínky. Uděláme si pětiminutovou přestávku. něco na té úrovni, že prostě tam kritikoval některé obecné otázky a pak už nebyly žádné dotazy, takže zopakuju, že spějeme to všechny spotřebitele a mělo by tady hrozně že zástupci předsednické země a to neřekla. To na začátku to neřekla, ona to neřekla, ne? No. Ne, neřekla, ano, on to měl, že jsem se takhle, neřekla, to neřekla, takže já bych, já bych řekla to, že eh, jakoby ještě jednou tam z toho vysvětlu některé věci, které on Česká republika je pro plnou Ano, to jsme říkali. No, takže to zopakuju, jo. No, z titulu že jsou tady samozřejmě že ano, že jsou rozdíly, ale že samozřejmě, eh, jak si to říct, eh, té vzájemně diskuzi zcela jistě dojdeme k nějakém, nějakému kompromisnímu řešení, dejme tomu, s cílem lepší pro spotřebitele, větší otevřenosti vnitřního trhu, takže jim děkujeme za příspěvek. No, jasně. Oh.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 Oni nám dají ten, eh, ten koktejl ale a Já se bojím, že to žádné nejsou. No, ani, ani to že to nejsou. Zuzanko, pojďme do toho, nebo se dá brzo teč. Ne, ne, oni, ten koktel je posunut na pět hodin, jo? Jo, tak jo, tak máme čas, dobrý. Jo. Tak jim to pak řekni, tak řekni pár želých zlob, já řeknu pár želých sazadek, jim hlavně, že ten koktel. Takže podklad. Mm-hmm. Kolegyně napsala, že to se vytiskne. Jaký podklad? špatný. Tak, kde to má? Už to tiskne nebo nemá? Thank you je to dobrý, když to přečtu, protože budou závěry. Jinak takhle si myslím, že stále, co bych tomu tomu měla ještě víc říct, než to, jsem vysvětlila, že máme na to jiný ale, ale je to jenom názor jako český, že jo? Tak strašně dobrý, to... No ne, tak my máme ten názor český, to, u nás je to jednoduchý, protože my, my jsme neměli žádnou ochranu teda oni to mají jako složitý, takže jak je to dlouhý, to má stránku? Eh, je to, je, je to jedna stránka no. v bode. Jo, jo, jo, velmi, dobře, velmi dobře, to, tak jo, už, to, dobrý. Už to teď posílala do tisku tamhle z toho vzdáleného mm-hmm. laptopu, takže jo. tady mm-hmm. a eh, uzavřít a poslat všechny na drink, na drink, no, jasný. rád.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 bych se, aby to trošku tohle, já fakt ještě budu jako jo? Takže And then you can invite at five o'clock. Yeah, yeah, I know, I know. So, uh, dear colleagues, Vážení kolegové, děkujeme za strpení. Budeme prosím pokračovat. A poslední části našeho zasedání je závěr. Ráda bych požádala spolupředsedkyni Soniu Paukrtovou o závěrečné poznámky. Jednou dobré odpoledne. Eh, já jsem měla za úkol sumarizovat debatu, která v podstatě neproběhla. My jsme ve druhé části vyslechli expertní stanovisko a eh, bylo velice zajímavé, ale to bych si opravdu nedovolila komentovat. Nicméně bylo velice zajímavé. Myslím, že i příklad eh, sněmovny lordů v tom, jakým způsobem se staví k evropským směrnicím, je zajímavý a myslím použitelný. Já bych jenom ráda v závěru řekla, že jsem se zúčastnila i té první první části debaty, která byla eh, mimořádně zajímavá. Chtěla bych říct, že už to tady zaznělo, Česká republika eh, podporuje plnou harmonizaci. Na druhou stranu je jasné, že eh, postoj jednotlivých národních parlamentů se odvíjí i od situace, jakým způsobem je řešeno spotřebitelské právo v jednotlivých zemích. Je jasné a zaznělo to tady, že třeba řešit přeshraniční spolupráci. Byly tady nasmíněny otázky, jak dalece se má spotřebitelské právo právo býti eh, jenom spotřebitelským právem a jak dalece se má promítat eh, například do kodexu typu občanského zákoníku a smluvního práva. Eh, takže myslím si, že ta debata byla opravdu mimořádně zajímavá a já bych vám za ní osobně chtěla velmi poděkovat i jako zástupce země, která v tuto chvíli předsedá Evropské unii. Bylo to zajímavé, myslím si, že to je jedno z důležitých a nosných témat které bude probíhat i nově zvoleným Evropským parlamentem a samozřejmě i národními parlamenty. Osobně doufám, že bude e, přijata Lisabonská smlouva a tudíž se budou potom, myslím si, národní, zástupci národních parlamentů setkávat častěji a vyměňovat si názory. Takže ještě jednou moc krát děkuji. Uh, thanks and, uh, Děkuji. A já bych vás nyní ráda informovala o návrhu závěrů. Pokud kdokoliv nebude souhlasit, samozřejmě máte možnost to změnit. Stávající fragmentace spotřebitelského práva je sdíleným problémem. Návrh směrnice na ochranu spotřebitele a její potřeba, to bylo zdůrazněno zejména ve stávajícím finančním kontextu pouze dobře fungující vnitřní trh může na pomoci Evropské unii, aby se dala cestou hospodářské obnovy. Jak tedy napravit situaci eh, a zároveň respektovat subsidiaritu? Eh, co se týče potřeby harmonizace, eh, členové projevili všeobecný konsenzus a zdůraznila to eh, většina příspěvků v tom smyslu, že evropská harmonizace by však neměla vést k nižší míře eh, ochrany spotřebitele. Zdá se, že většina součas, eh, účastníků souhlasí také se zelenými cíly tohoto návrhu a zajistit vysokou míru důvěry spotřebitelů v jednotlivých členských zemích. Také je potřeba méně nákladný přístup podniků na všechny trhy Evropské unie. Bylo také zdůrazněno, že je potřeba řádné vyhodnocení dopadů harmonizace na národní ekonomiky a právní systémy předtím, než se bude postupovat dále. Většina účastníků si žádala větší jasnost a transparentnost těch definicí a rozsahu a také vyjasnění, propojení této směrnice a dalších právních předpisů EU. Byly tam jisté výhrady ohledně kapitoly 4, e, zejména z toho důvodu, že by to mohlo vést k nedostatku flexibility. Výbor IMKO sdílí tyto obavy a vezmeme je v potaz, až budeme nakládat s návrhem komise. Na závěr bych vám ráda připomněla, že nás čeká další práce výboru IMKO o tomto návrhu. Pracovní dokument budeme eh, zveřejňovat do konce týdne. Eh, budeme jej komunikovat samozřejmě také členům národních parlamentů, aby mohli komentovat. Prosím, máte nějaké připomínky? Souhlasíte s těmito návrhy závěrů? Dobrá, tak já vám tedy mnohokrát děkuji. A myslím si, že to je velmi důležité, zejména pro zpravodaje a stínové zpravodaje ohledně transporice spotřebitelského práva a my to takto přijmeme s celou řadou pozměňovacích návrhů. To je tedy pravděpodobné, že ta směrnice bude mít řadu pozměňovacích návrhů a budeme o ní hlasovat na vlastně už v příštím legislativním období. Já jsem přesvědčena o tom, že spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je obrovsky důležitá a doufám, že se brzy znovu setkáme. A nyní bych vás ráda pozvala na koktejl My jsme požádali, aby ten koktejl byl přesunut na pátou, takže bude, začne v podstatě za 10 minut zde na chodbě před zasedací místností. Všechny vás e, zveme. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl otázky, tak jsme to celé posunuli takto ku předu. V podstatě jenom dámy z České republiky. Yeah. Thank you very much for your, uh... Mnohokrát děkuji za pozornost.